Ladies and gentlemen. Uh, Dámy a pánové, dobrý den, poprosím vás, usaďte se. Za pár vteřin začínáme. Prosím, usaďte se, abychom mohli začít. Pokud vím, tak někteří hosté budou muset poté eh, odejít vzhledem k zasedání kolegy a komise a tak dále a tak podobně. Takže vás poprosím o disciplínu. Tried. So, uh, once again... Dámy a pánové, ještě jednou děkuji vám. Přeji všem dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní vysoká představitelko, vážení páni ministři, tajemníci, ctění hosté, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením a velkou ctí přivítat vás dnes v Evropském parlamentu jménem předsedy Antonia Tajányho, který bohužel dnes nemohl přijít, na zahájení 7. světového kongresu proti trestu smrti. Je mi zvláštním potěšením, eh, že tento kongres je spolupořádán a eh, spolupořádán Belgickým královstvím, a jsem velice rád, že právě v plenárním sále Evropského parlamentu se setkáváme k této zvláštní příležitosti. Rád bych zvlášť pozdravil nejen všechny ministry, vyslance, tajemníky, diplomaty eh, a různé jiné vysoké funkcionáře abolicionistických zemí, ale zdravím také zástupce zemí, kde trest smrti stále existuje. Chtěl bych eh, zvlášť poblahopřát eh, organizaci Together Against Death Penalty za to, že uspořádala dnešní akci, která přichází včas a jedná se o konferenci na nejvyšší úrovni. Nejsme tady proto, abychom na kohokoliv ukazovali prstem, nebo abychom zde komukoli kázali. Jsme tu proto, abychom sdíleli své zkušenosti, abychom sdíleli své pochybnosti, abychom reflektovali a vysvětlovali pilíře toho, čemu říkáme morální a právní eh, usvědčení. Jsme tu proto, abychom hodnotili platnost našich argumentů, platnost našich postojů. Jsem přesvědčen, že mnoho eh, těch argumentů proti trestu smrti zde dnes zazní velice obsáhle a bude debatováno i v diskusích v příštích dnech. Trest smrti není efektivním odstrašujícím prostředkem proti zločinu. Může vést k nevratným škodám, zejména v případech ehm, špatné aplikace práva. Je to často diskriminační trest, který se používá ehm, zcela cíleně vůči politickým oponentům. A je to velice tragické. Mé sdělení pro vás je však hlavně to, že tak říkajíc, jsme v tom všichni spolu, protože lidská důstojnost je univerzální hodnota celého lidstva, napříč kulturami, napříč vyznáními, napříč právními zkušenostmi. A tento trest, který odličťuje, je sám o sobě zločinem. A proto je potřeba odmítnout tu premisu, že to abolicionistické hnutí je hlavně evropský projekt. To není pravda. Protokol číslo 6 Evropské umluvy o lidských právech je opravdu možná první eh, právně závazný nástroj, který ruší trest smrti v době míru. Je to ratifikováno 46 členy Rady Evropy, ale rád bych připomněl, že, nás, že náš postoj k celé věci není definován tím, proti čemu jsme, spíše tím, pro co jsme. Jsme proti eh, trestu smrti, protože jsme pro zachování lidské důstojnosti za všech okolností. To je založeno na hlubokém přesvědčení a závazku, který vzniká z konceptu lidské důstojnosti, což je něco, co je zakotveno v Univerzální deklaraci lidských práv článku 3 který říká, že každý má právo na život. Zrušení trestu smrti je dlouhá a složitá cesta, před námi je ještě mnoho výzev. Musím vám připomenout, že v roce 1981, v roce, kdy byl úředně zrušen trest smrti ve Francii, že to není tak dávno a vlastně v mé vlastní zemi, tehdy ještě v komunistickém Československu, proběhla poslední poprava v roce 1989. Mezi lety 1945 a 1990 bylo popraveno více než 12 lidí. Rád bych vám rovněž připomněl, že evropský kontinent jako takový není trestu smrti prostý. Například ještě dnes máme v Bělorusku eh, trvalou praxi poprav prosinci 2018 generální schromáždění OSN eh, hlasovalo 121 hlasy, to je 121 zemí, na, eh, o univerzální moratoriu na eh, zrušení trestu smrti v roce 2017. Jen čtyři země představovaly 84% všech poprav po celém světě. Ale ten pokrok není jednosměrná ulice, nelze ho považovat za automaticky daný. Přes určité úspěchy v Ázii, Jižní Americe a Africe máme v mnoha zemích takovou persistentní snahu pozdržet, eh, pozastavit moratorium trestu smrti, anebo hovořit o trestu smrti jako o součásti v uvozovkách součásti řešení v trestně právních věcech. Je potřeba odolávat pokušením v Evropě znovu zavést eh, trest smrti. Proto vítám za svou zemi eh, veškeré snahy tohoto světového kongresu a veškeré snahy všech mezinárodních organizací, které eh, o tomto tématu mluví a chtějí trest smrti nadále nechat zrušený. Dámy a pánové, Evropský parlament bude nadále pracovat na rušení trestu smrti. Podporujeme veškeré snahy v této oblasti, včetně plné implementace pokynů Evropské unie ohledně trestu smrti. Za poslední roky jsme přijali několik důležitých usnesení, které jsou pro univerzální moratorium na trest smrti a jiná usnesení, která se zabývají konkrétními případy eh, jednotlivců i zemí. Opakujeme tak svůj zásadní postoj, že jsme proti trestu smrti ve všech případech a za veškerých okolností, a to každý rok v naší výroční zprávě o situaci lidských práv a demokracie ve světě. A v tom budeme pokračovat. Je potřeba, abychom se dále angažovali. A to nejenom ve věci soudních verdiktů nebo v případech hrozících poprav. Je potřeba apelovat na eh, důslednější aplikaci minimálních standardů, justičních záruk, redukci seznamu trestných činů, kde je na místě eh, trest smrti. Je potřeba bojovat proti trestu smrti pro osoby s mm, duševním nebo jiným handicapem anebo pro zločiny nezletilých. Upřímně doufám, že tento sedmý světový kongres bude příležitostí, eh, jak posílit naše odhodlání, včetně mimo jiné toho, že budeme dále vytvářet a posilovat parlamentní sítě v této věci a budeme posilovat naše strategie. Včetně například eh, angažovanosti biznisu, soukromého sektoru, eh, což se bude řešit na zítřejším plenárním zasedání, pokud, pokud vím. Přeji vám proto úspěšnou konferenci a úspěchy ve všech konferencích a diskusích, které povedete. Řekl bych, že toto je jedno z nejpodstatnějších témat, které je potřeba nejen diskutovat, ale jeho výsledky je hlavně potřeba implementovat po celém světě. Mohu vám zaručit, že Evropský parlament bude jedním z průkopníků této snahy. Děkuji vám za pozornost. Well, and it is my great pleasure Nyní eh, s velkým potěšením eh, vyzývám, aby si slovo vzala eh, paní Frederika Mogherini, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Děkuji vám, pane místo předsedo, a děkuji vám za to, že jste se ujali dnes role hostitele ve vašem plenárním zasedání, v vašem plenárním sále. Já musím říct, že je skutečně toto zásadní problém, to, čeho se snažíme dosáhnout. Chtěla bych poděkovat také belgické vládě, také našim eh, kolegům zde v první řadách a také eh, všem těm, kteří tráví své dny, někdy i noci, eh, tím, co je možná to nejzásadnější, co existuje, tedy ochranou lidského života. Je ctí pro Evropskou unii, hostit tento kongres proti trestu smrti. A my, Evropané, jsme hrdí na to, že jsme největším prostorem na světě, eh, kde trest smrti neexistuje. My o sobě hovoříme jako unii hodnot, ale někdy to nezdůrazňujeme dostatečně. Jednou z těch hodnot, které bychom měli více zdůrazňovat, je hodnota lidského života. My v Evropské unii, a myslím, že všichni zde v sále také eh, souhlasí s tím, že na každém životě záleží bez ohledu na to, eh, kolika chyb se v životě člověk může dopustit. Stát by nikdy neměl odebírat život. My se jsme přesvědčeni, že eh, na zločin nelze, nelze reagovat jiným zločinem. Ano, máme tady myšlenku oko za oko, ale my chceme na zločin reagovat spravedlností. Pro mě osobně je eh, potěšením, ctí a určitě emocionální příležitostí být zde. Já jsem v roce 2014 jako ministrině tenkrát ještě eh, byla eh, součástí kampaně za odstranění odstranění eh, trestu smrti a eh, hlasovala jsme proti eh, trestu smrti. Trest smrti není slučitelný s tím, čím jsme. Jde to proti našim zásadním základním hodnotám a přesvědčení. A žádná země, kde ještě platí trest smrti, se nemůže stát členem Evropské unie. Toto nás spojuje. Věříme, že pokrok je možný a věříme, že pozitivní změna si vyžaduje osobní odhodlání a kolektivní odhodlání. Vlastně tento světový kongres je toho dobrým příkladem. První světový kongres proti trestu smrti eh, se rovněž konal v hlavním městě Evropské eh, unie a to bylo v roce 2001 ve Štrasburku. Od té doby se 31 zemí rozhodlo zrušit trest smrti. Stále více zemí po celém <clears throat> světě eh, se eh, dospívá k závěru, že tento trest není řešením a chce konat proti němu. Vážíme si vašich kampaní, vašeho odhodlání. Eh, v loňském roce, v roce 2018, v Gambii bylo vyhlášeno moratorium, rovněž Burkina Faso zrušila e, trest smrti a rovněž Benin a také palestinský, palestinská samozpráva se přidala k protokolu. V srpnu loňského roku katolická církev e, vyhlásila trest smrti za nepřijatelný bez ohledu na okolnosti. To je silný signál pro všechny katolické země po celém světě. A dále v říjnu eh, stát Washington se stal 20. státem ve Spojených státech, kde už eh, neplatí trest smrti a také eh, loni za zrušení trestu smrti hlasovalo hlasoval vlastně největší počet zemí vůbec. Takže pokusme se, aby rok 2019 byl ještě lepší než ten předchozí, pokud se týče počtu pozitivních výsledků. Bohužel stále příliš mnoho, tragicky mnoho lidí je popravováno, čili my musíme pokračovat boji, pokrokovat, podporovat občanskou společnost rezolucemi OSN a musíme se snažit komunikovat se zeměmi, kde stále platí trest smrti. Víme, že mnozí lidé vlády eh, se s našimi postoji nestotožňují, ale univerzální hodnota lidský život, ta platí eh, ve všech eh, zemích, ve všech náboženstvích. Já vám mohu dát dva zcela racionální, racionální argumenty. Za prvé, trest smrti de facto neodstrašuje od eh, zločinu. A za druhé, eh, jakmile vezmete někomu život a třeba život nevinného, nemůžete to napravit. Například Kanada. V roce 1976 eh, Kanada zrušila trest smrti a počet vražd od té doby neustále klesá. Čili zdá se, že Eh, nelze nějak doložit, že by trest smrti měl jakýkoliv ostrošující eh, účinek. Také víme, že eh, chyby, justiční chyby, jakékoliv další chyby prostě neeliminujete. A my skutečně známe mnoho případů lidí, kteří byli odsouzeni k smrti, nakonec k tomu vykonání tohoto rozsudku nedošlo a dneska bojují za eh, zrušení eh, trestu smrti. Eh, třeba ve státě Illinois se podařilo všechny rozsudky k smrti změnit na rozsudky doživotního žaláře a z řad odsouzených dnes máme významného aktivistu, který bojuje proti trestu smrti. My skutečně musíme nadále bojovat za změnu přístupu, změnu mentality těch, kteří e, jsou neustále zastánci trestu smrti. E, totiž e, mentalita, přístup, pohled, názor, to všechno se může změnit. Podívejte se, kde byla Evropa před 20 lety a kde jsme dnes. Kdykoliv vám někdo říká, že změna není možná, pak to znamená, že je to otázka zvyku, e, kultury, tradice a podobně. Ovšem to se dá změnit prostřednictvím legislativy a naopak. Čili dnes to není o organizacích, ale jde o ty, kteří neustále trpí e, v čekárně na trest smrti. Dnes to je o tom, o nás všech, o občanských organizacích, obráncích lidských práv a e, o našem společném poslání, e, aby tedy trest smrti se stal minulosti. Dnes e, musí zaznít náš hlas a váš hlas a já jsem přesvědčena, že pomalu, možná ne úplně pomalu, se blížíme k cíli cíli, kdy lidský život bude univerzální hodnotou, která bude všude také respektována. Děkuji vám. Pane Děkuji mnohokrát, paní místopředsedkyně. Já chci využít této příležitosti a všem připomenout, že dnes poskytuje tlumočení do 22 jazyků Evropské unie, ale také arabštinu a ruštinu a naše tlumočnické oddělení. A Chci také přivítat ministra zahraničí Belgie a místo předsedu belgické vlády Didiera Reinderse, který si nyní vezme slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní vysoká představitelko, drahá Federiko, dámy a pánové, ministři, ministrině, vaše excelence, dámy a pánové, milí hosté. Je pro mě velmi příjemnou povinností a a ctí vás přivítat zde v Bruselu na největší akci světa proti trestu smrti a děkuji také Evropskému parlamentu za to, že nás přivítal zde v hemicyklu. Právo na život je prvním základním právem, bez kterého žádné další právo nemá smysl. A mám za to, že trest smrti je obrovským útokem na lidskou důstojnost a je to kruté, nelidské a ponižující trestání. A souhlasím zde s Albertem Kamisem, který byl přesvědčen, že, cituje, ani v srdcích lidí, ani v mravech společnosti nebude panovat trvalý mír, dokud usmrcení nebude postaveno mimo zákon. A právě proto Belgie tak bojuje za zrušení trestu smrti na celém světě. Není to nerealistický sen, nýbrž eh, cíl, který se může naplnit ještě za našeho života. Rada Evropy přijala protokoly číslo 6 a 13, které se týkaly zrušení trestu smrti. A díky tomu je Evropa dnes místem, kde trest smrti prakticky všude byl postaven mimo zákon. Říkám prakticky, protože stále se ještě nepřipojila, nepřipojilo Bělorusko. Je mi to líto a doufám, že k 70. výročí Rady Evropy eh, budeme mít možnost eh, pokročit ještě více k tomu, aby v Evropě trest smrti neexistoval vůbec. V letošním roce také slavíme 30. výročí přijetí druhého protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech. Tento protokol Organizace spojených národů je důležitý v tom smyslu, že posvěcuje to, aby eh, státy se zcela vzdávaly trestu smrti. Ratifikace tohoto protokolu by vedla k tomu, že by nemohlo být znovu zaveden trest smrti a poskytuje ještě další záruky nad rámec moratoria na provedení trestu smrti, které může být kdykoliv zrušeno. 86 států zatím ratifikovalo tento druhý protokol, což je o pět zemí více než na posledním světovém kongresu v roce 2016. To je dobrá zpráva, ale určitě to nestačí. Když se podíváme na počet zemí na světě, které zrušily trest smrti anebo eh, nepopravují. Jako člen skupiny přátel druhého protokolu Belgie apeluje na ty země, které neuplatňují trest smrti, aby ratifikovali tento druhý protokol a to co nejdříve. A kromě toho bych rád konstatoval, že mezi velkou skupinou zemí, které již neuplatňují trest smrti, Existuje velká různorodost ve smyslu různých eh, právních systémů, právních tradic, kultur a náboženské příslušnosti. Je škoda, že menšinová skupina zemí stále uplatňuje trest smrti. Je potřeba s těmito zemi, zeměmi diskutovat, chceme-li dosáhnout svého konečného cíle, a to je na celém světě zrušit trest smrti. Tento kongres by měl být příležitostí pro otevřenou upřímnou diskusi o trestu smrti a o určitých otázkách, které souvisejí s trestem smrti. Včera jsem se v Ženevě účastnil panelu na vysoké úrovni, který se zabýval otázkou práva nediskriminace a práva na rovnost. A když se podíváme na trest smrti, tak vidíme, že velmi často eh, je uplatňován diskriminačně, a to především vůči nejchudším osobám, eh, které jsou jaksi postihovány trestem smrti bezproporčně další skupiny, jako třeba cizí státní příslušníci, rasové menšiny, národnostní menšiny, sexuální menšiny a ženy. To jsou všechno skupiny, na které trest smrti má bezproporční dopad. Nezapomínejme také eh, na pohled obětí jako takových. Když se podíváme na stávající údaje, tak vidíme v podstatě, že trest smrti vytváří jenom větší počet obětí a může mít dopad na různé generace po celém světě. Existují zde i určité skryté oběti, a to především děti těch, kteří byli odsouzeni k smrti a nebo dokonce byli popraveni. Tyto děti jsou v podstatě dvakrát potrestány a této otázce je potřeba věnovat velkou pozornost. Pochopitelně potřebujeme více údajů a potřebujeme další vědecký výzkum, abychom poznali přesný dopad a trestu smrti na lidstvo, obecně na lidská práva. A já jsem velice rád, že tento světový kongres se bude těmito otázkami zabývat a rád bych využil této příležitosti a ještě jednou řekl, že Belgie bude ze všech sil bojovat proti trestu smrti a za univerzální zrušení poprav. Přeji vám všem příjemný kongres, doufám, že tady budou zajímavé diskuse a doufám, že budete mít možnost eh, si i vyměňovat zkušenosti mezi zeměmi, které uplatňují a které neuplatňují trest smrti a že tímto způsobem se nám podaří tuto diskusi posunout ku předu, tak abychom co nejméně viděli dopad eh, trestu smrti na eh, na lidstvo, abychom jednoho dne se dostali k celkovému zrušení trestu smrti, což je naším konečným cílem. Takže ještě jednou přeji vám zajímavé diskuse, pěkný kongres a doufám, že se uvidíme společně zase během závěrečného ceremoniálu. Děkuji vám mnohokrát. I just uh, take this opportunity. Já jsem jenom chtěl využít této příležitosti a vysvětlit, že paní místo předsedkyně Mogherini musela opustit tento kongres a to z toho důvodu a jediného důvodu, eh, že probíhá zasedání Evropské komise. Jsme velice rádi, že se našla chvíli na to, aby se k nám připojila, alespoň na pár minut. A nyní požádám velvyslance Švýcarska, Kristiana Moliho, aby si vzal slovo. Prosím, máte slovo. Pane místopředsedo, pane Pane místopředsedo parlamentu, vážení ministři, ministrině, dámy a pánové, zástupci členských států i občanské společnosti. Já vystupuji jménem paní Berisville, která bohužel se dnes nemohla dostavit vzhledem k tomu, že je nemocná. Viktor Hugo řekl, že nenarušitelnost lidského života je prvním právem mezi všemi právy. A sto let poté byla přijata eh, Mezinárodní deklarace o lidských právech, která v článku 3 říká, že všichni lidé mají právo na život, na svobodu a na osobní bezpečnost. Dnes se zde setkáváme na tomto symbolickém místě a mnohokrát děkuji Evropskému parlamentu za to, že nás sem pozval. Tak je to proto, abychom chránili a bránili každého, každé právo na života. Švýcarsko se staví proti trestu smrti za všech okolností a univerzální zrušení a trestu smrti je jedno z hlavních priorit eh, naší zahraniční politiky. A nejsme jediní kteří si stanovili tento cíl. Víceméně 80 států mají ve své ústavě napsán, zapsáno právo na život. Je to určitě pozitivní tendence, eh, především když se na to podíváme i z toho pohledu, kolik států zrušilo trest smrti. Od založení OSN bylo jich 103. 170 v podstatě přestalo eh, popravovat, anebo už mají více než desetileté moratorium. My velmi pozitivně vítáme tady tuto tendenci, podporujeme ji a chceme bránit pokrok, který jsme dosáhli. Ženeva je mezinárodní město, je to hlavní město lidských práv ve Švýcarsku a je stále přesvědčenější, že trest smrti prostě není odstrašující eh, prostředek. Naopak zde existuje veliké riziko, že popravíte nevinného. A byli jsme na výstavě Šapata a Vidmana v New Yorku v roce 2017, a, která se jmenuje Okna eh, do chodeb smrti. Dume Latušany, na šest, který bude vystupovat na dnešním kongresu, v podstatě byl 20 let eh, ve vězení a očekával na popravu za trestný čin, který nespáchala. Čili trest smrti porušuje ty nejzákladnější lidská práva. A to právě kvůli čekání v izolaci, což je opravdu psychologické mučení. Na sedmém kongresu Švýcarsko bude apelovat na všechny státy, aby se snažili více vychovávat své občany a mladé lidi v tom smyslu, že trest smrti není potřebný. A budeme doufat, že všichni, kteří jsou tady, se budou zasazovat o to, aby byl trestný, aby byl trest smrti zrušen. Chceme-li konkrétně naplnit tuto prioritu, tak už od roku 2017 máme ve Švýcarsku akční plán pro obecné zrušení, všeobecné zrušení trestu smrti, kde máme tři cíle. které chceme dosáhnout do konce tohoto roku, tak aby tedy stále více zemí zrušilo trest smrti a to, že Malajzie byla schopná zrušit trest smrti, je velice dobrý příklad, který určitě posiluje toto celosvětové hnutí. No a druhým cílem je, aby méně zemí uplatňovalo trest smrti a méně lidí bylo popravováno. Před jedním měsícem byla Asia Bibi osvobozena, která byla v roce 2010 odsouzena k trestu smrti za urážku islámu. A za třetí, aby byly více respektovány mezinárodní normy pro uplatňování trestu smrti a aby se trest smrti eh, neuplatňoval na trestné činy spojené s drogami. A to, že se to začalo dít v roce 2018, zásadně snížilo počet poprav. Budeme tedy muset pro, odvádět politickou diplomatickou práci se státy, kterých se to týká. A budeme se muset také účastnit periodického hodnocení těchto zemí a také musíme posilovat mezinárodní iniciativy, které podporují právo na život. A to ve spolupráci se svými partnery, se státy a s občanskými společnostmi. Takže budeme spolupracovat na klíčových iniciativách, to je klíč. Dámy a pánové, svět do světa 21. století nepatří trest smrti, řekl bývalý generální tajemník OSN Ban Ki-moon. My s tím souhlasíme a proto apelujeme na všechny, abychom se sjednotili a apelovali na členské státy, aby eh, zrušili trest smrti, pokud tak ještě neučinili. A děkuji těm, kteří jsou tady, kteří ještě trest smrti uplatňují, že si to alespoň přišli vyslechnout. Takže přeji vám hodně inspirace na této konferenci třídení. a, a myslím si, že když se podíváte na obrazy pana Dumeho Olatušaného, tak, bude, taky zhledáte inspirujícím a že se připojíte k nám, ke švýcarské vládě a budete bojovat stejně intenzivně proti trestu smrti. Děkuji. Uh, a teď má slovo Audun Halvorsen, státní tajemná, tajemník pro zahraniční věci z Norska. Děkuji vám. Dámy a pánové, vaše excelence, v roce 2016 Norsko mělo čest eh, hostit šestý kongres proti trestu smrti, kde se sešlo více než tisíc účastníků v Oslu. Řekl bych, že účast dnes je ještě větší. Mnoho z vás se účastnila tehdejšího kongresu a zajistili jste, že ten kongres přispěl ke konkrétním změnám co do politiky a praxe. Od toho zasedání v Oslu jsme se znamenali pozitivní vývoj v mnoho zemích, jako je Gambie, Burkina Faso a jinde. Ukázali jste, co je možné, pakliže máme politickou vůli a silné vedení. První regionální africký kongres proti trestu smrti proběhl v Abidžánu v loňském roce a to byl velice důležitý krok vpřed. Norsko bylo eh, rádo, že mohlo být i hlavním partnerem této akce. Podporovali jsme veškeré diskuse a ten kongres obecně ukázal, jak silné je zapojení mladých lidí a příští generace abolicionistů. Další důležitý krok proběhl v prosinci 2018, kdy bylo vydáno usnesení OSN a bylo přijato rekordním počtem hlasů pro 121 hlasů, to tehdy bylo. Jakožto člen této skupiny by Norsko chtělo poděkovat všem za podporu. To hlasování je hmatatelný důkaz o tom, jak se svět posouvá směrem pryč od trestu smrti. Přesto vysoký počet poprav v několika státech nám dělá, nám dělá starosti. Trest smrti je globálním problémem, není omezen na konkrétní region, tradici, kulturu nebo vyznání. Každý rozsudek smrti, každá poprava je, eh, je, je jaksi příliš. Norsko eh, toto vnímá jako principiální otázku. Samozřejmě kdysi byl trest smrti součástí i našeho eh, trestního řádu. Poslední poprava proběhla v roce 1948 a od 70. let eh, jsme trest smrti zrušili. Odstavec 93 eh, naší ústavy říká, Každá lidská bytost má právo žít, nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti. Dámy a pánové, státy mají povinnost zajistit blahobyt a dodržování práv všech občanů. Naše trestně právní systémy mají zajistit, že viníci budou potrestáni, ale ten podkladní princip musí eh, také být principem rehabilitace a reintrodukce do společnosti. Eh, trest smrti toto znemožňuje. Je to absolutní nevratný test a eh, není vůči němu žádná náprava je potřeba, abychom více poznali propojení mezi chudobou, diskriminací a diferenčním zacházení, v trestně právním systému. Výzkum ukazuje, že trest smrti se používá disproporciálně proti příslušníkům menšin a jiných komunit. V roce 2019, dokonce v roce 2019, mohou být lidé odsouzeni k smrti jenom proto, jací jsou kvůli, svému, kvůli své pohlavní orientaci, sociálnímu statusu, vyznání nebo něčemu podobného. To nesmí nikdy určovat, kdo bude shledán vinným a třeba odsouzený k trestu smrti. Vážné zločiny to jsou výzvy, kterým čelí všechny země. Je potřeba spolupracovat a bojovat proti nim. Potřebujeme odrazující prostředky, ale trest smrti k ním nepatří. Trest smrti nevede k snížení kriminality. Nemáme žádnou konkluziv, žádné konkluzivní důkazy o tom, že by fungoval jako odstrašující prostředek. Tento kongres musí sloužit jako půda pro diskusi o alternativách. Chtěl bych poděkovat našim hostitelům Belgii, Evropské unii a organizacím, které organizovali tento kongres ECPM a kongresu proti eh, trestu smrti. A děkuji také všem svědkům, kteří eh, zde dnes budou promlouvat. Děkujeme vám za vaše zkušenosti. Toto je arena, kde mohou konstruktivně spolupracovat jak abolicionistické státy, tak státy pro trest smrti. Eh, může spolupracovat občanská společnost, angažovaní jedinci, vlády i jiné organizace. Je potřeba, abychom příští dny v Bruselu plně využili, abychom eh, využili ten pozitivní, tu pozitivní setrvačnost z Osla, z New Yorku a z Abidžánu. Naším cílem musí být podniknout konkrétní kroky vůči zrušení trestu smrti. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Uh, Děkuji vám mnohokrát, vážený pane tajemníku. A teď je mým velkým potěšením vyzvat um, další dva vážené účastníky, a vlastně nejen účastníky, aby se k nám připojili. Ten první je samozřejmě výkonný ředitel ECPM Rafael Šenin Hazan a poté bych rád vyzval paní Aminatu Niakate, členku rady ECPM. Jsem velice rád, že dnes mezi vámi mohu být. Mám z toho velkou radost, když vidím, tolik přátel, kteří jsou proti trestu smrti. A jsem velice rád, že jste také vidím zástupce zemí, které nezrušili trest smrti, ale které jsou stále ochotny přijít s námi diskutovat o trestu smrti. Je to pro nás velikou ctí, že vás zde můžeme všichni hostit. Máme z toho velkou radost. Já bych chtěl především poděkovat partnerům tohoto kongresu, kteří si je vzali pod záštitu, bez nich by to nebylo možné. Děkuji mnohokrát Pavlu Teličkovi, místo předsedovi Evropského parlamentu, který zde nás přivítal v tomto krásném hemicyklu. A děkuji také Federice Mogherini, která to je vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční věci a místo předsedkyní Evropské komise. Děkujeme za podporu Evropské komise. Děkujeme Didierovi Reindersovi také za podporu eh, Belgie a děkujeme odno Halvorsnovi za to, že Norsko už tuto záležitost a nás tolik let podporuje. A děkuji také panu velvyslanci Švýcarska, který zastupoval Švýcarsko jakožto zemi lidských práv. Děkuji všem partnerům tohoto kongresu a děkuji především Světové koalici za zrušení trestu smrti. Vážení členové koalice, kteří zastupujete to nejlepší, co je ve světě, kteří bojujete za lidskost a za lidskou důstojnost. Já jsem vám chtěl především poděkovat, protože bez vás, bez partnerů tohoto kongresu a bez vašich týmů, kterým mnohokrát děkuji a smekám před nimi, bychom se tady dnes nesešli. Nicméně, vy, přátelé, kteří se eh, stavíte proti trestem, trestu smrti, na vás se především dnes obracím a mohu vám prohlásit, mohu vám oznámit, že naším cílem je zde opravdu zrušit po celém světě trest smrti a dosáhnout světa, který bude bez tohoto absolutního trestu. Generální tajemník Organizace spojených národů eh, to za pár let řekne, řekne, že vás může přivítat na této konferenci, po této už byl zrušen trest smrti. Pokud eh, o tom pochybujete, tak se podívejte na to, jaký dopad má naše přítomnost nás, kteří jsou zde eh, v tomto hemicyklu parlamentu Evropské unie. Je tady spousta lidí, kteří rozhodují, kteří činí politická rozhodnutí, politici, poslanci, diplomaty, kteří chtějí, aby došlo ke zrušení trestu smrti. Jestli máte pochybnosti o tom, že se nám to podaří, tak stačí, abychom se podívali na to, co už máme za sebou. Viktor Igo eh, v aktech a slovech řekl, a musím říci, že se nedá diskutovat o trestu smrti, respektive o zrušení bez citování Viktora Iga. Ten řekl, že, v os- že součástí slavy 18. století bylo zrušení mučení. Že v 19. století, jak sám předpokládal, dojde ke zrušení trestu smrti. No, nakonec se stalo to, že v 19. století Eh, došlo ke zrušení otroctví. Ve 20. století to bylo století rovnosti mezi muži a ženami. A proto je tedy na čase, aby 21. století se stal stoletím všeobecného zrušení trestu smrti. Pokud to máte pochybnosti, Stačí se podívat na podporu státu, když se hlasovalo o moratoriu na valném zhromáždění OSN. Tři čtvrtiny členských států OSN podporo, podpořili toto usnesení. A je to opravdu spravedlivá bitva. Ano, pochopitelně, někteří budou říkat opak. Budou říkat, že je to otázka jejich svrchovanosti, že je to otázka legitimní odplaty a že jejich veřejné mínění nikdy nebude připraveno. Já na to říkám, že na násilí se nemá reagovat násilím. Já bych si chtěl především obrátit na tyto osoby, na ty z vás, kteří zatím ještě nebyli přesvědčeni o tom, eh, že naše věc je věcí správnou. Máme zde zástupce zemí, kteří stále uplatňují trest, které stále uplatňují trest smrti. A já si myslím, že v tomto je náš kongres opravdu jedinečný, protože umožňuje skutečnou výměnu názorů na toto téma. Nemusíme si stanovovat žádná tabu v této diskusi. My jsme připraveni k diskusi, abychom se posunuli směrem ke zrušení trestu smrti. Někteří říkají, že není možné zrušit trest smrti kvůli veřejnému mínění. Já bych citoval generála de Gaulle, který říkal ve svých válečných pamětech, že přijde den, i když, že přijde den, ve kterém se bude dát říci, že a politický akt může být v souladu s lidskou důstojností a poctivostí. A myslím si, že tady je to dobrý příklad. Jakmile ve státě byl zrušen trest smrti, tak v podstatě veřejné mínění následovalo, trest smrti nikdy nebyl znova zaveden. Neměli bychom využívat trest smrti. Trest smrti, jak všichni víme, neodstrašuje. Máme k tomu řadu studií, které už to mnohokrát prokázaly. Nicméně je to v podstatě případ násilí spáchaného státem proti svému občanu. A navíc je to také prostředek, kterým se dá zneužít státní moc. Navíc tam ani není kulturně nic specifického na trestu smrti. Evropa stála za zrušením trestu smrti a přitom dlouho bylo opravdu srdcem trestu smrti. Když se podíváme například na anglickou sekeru a, na gilotinu ve Francii. A, a Čína zrušila už jednou trest smrti v rámci vlády dynastie Tang, a to v 6. až 9. století. A nebo Japonsko pod vlivem čínského systému zcela zrušilo trest smrti během hejanské éry. Doba se změnila, ale možné to určitě je. Když se podíváme na Latinskou Ameriku, tak to byla v podstatě to byl první kontinent, který chtěl zrušit trest smrti. Michigan zrušil trest smrti v roce 1846, tak to vidíte ve videu, které bude následovat po mém projevu. A kromě toho jsme také byli schopni dokázat na přípravném kongresu v Abidžanu v Dubnu, že uplatňování trestu smrti na africkém kontinentu bylo v podstatě většinou dovezeno do Afriky s koloniálními mistry. a že tradiční praktikou spíše bylo někoho zapudit a poslat do vyhnanství. A kromě toho se chci také obrátit na politické představitele těch zemí, které v tuto chvíli mají moratorium na provádění trestu smrti. Já si myslím, že to je situace, se kterou se nemůžeme spokojit, protože moratorium je pouze fází procesu, který povede k úplnému zrušení trestu smrti. A když v podstatě skončíme u moratoria, tak to je tak, jako kdybychom se zastavili uprostřed řeky. Pak se může stát, že do řeky spadnete. Protože v podstatě po tom odsouzení k trestu smrti pořád žijí pod existírem eh, eh, tohoto meče a to je určitě psychologické mučení jak pro tyto odsouzené, tak pro členy jejich rodin. A silou vašeho kongresu je, že o tom všem můžeme hovořit. A hovořit i o dalších věcech tak aby bylo více vidět na to hnutí, které se snaží zrušit trest smrti. A chci tady opravdu vzdát hold eh, občanské společnosti, která je bíjícím srdcem tohoto hnutí. Platí to pro vás všechny, ať už jste politici, anebo a, eh, ne. Musíme věnovat více energii tomu, abychom ukázali, jak důležitý je tady eh, tento proces a jak důležité je toto hnutí. Možná, že pro někoho život není důležitý, ale pro nás není nic, kvůli čemu by měl být někdo připraven o život. Děkuji. Vážení přátelé, kteří se stavíte proti trestu smrti, vážení hosté, dámy a pánové. Ani si nedoberte představit, jak jsem šťastná, že tady vidím tolik ministrů, tolik poslanců, tolik diplomatů, tolik politiků, tolik vlivných mužů a žen, kteří chtějí dostat dál snahy o zrušení trestu smrti tak, aby ta mapa světa, kterou jsme viděli, byla do budoucnosti celá, bíl, celá modrá. Je nás stále více, kteří se připojujeme do řad těch, kteří bojují proti trestu smrti a kteří se pravidelně setkáváme na Světovém kongresu a zhromáždění proti trestu smrti. Pochopitelně máme ještě před sebou dlouhou cestu, než dojde ke zrušení trestu smrti. Před necelým Eh, týdnem 20. února devět mladých mužů a někteří z nich byli, během, by, byli před eh, soudním řízením mučeni, byli v Egyptě popraveni. A to přesto, že stále ještě před ústavním soudem byla žaloba na zrušení této, těchto poprav. Takže vidíte, že máme před sebou velmi dlouhou cestu, ale nestrácejte naději. Určitě dojde den, kdy se nebudeme muset už scházet na tomto kongresu. den, kdy prostě budeme moci rozpustit toto naše zhromáždění proti trestu smrti. Rok po roku, kongres po kongresu, díky vaší práci, dosahujeme výsledky. Rok po roku, kongres po kongresu, ministři a stát, subjekty eh, oznamují zrušení trestu smrti ve své zemi. A nemám pochybnosti o tom, že ani v letošním roce na tomto kongresu eh, dostaneme takováto oznámení, takovéto zprávy. A právě k tomu slouží i naše eh, světové kongresy. Tak, aby státy mohly před celým světem prohlásit, že trest smrti už u nich nebude platit, že to není součástí jejich hodnot, že jejich republiky nebudou umožňovat to, abychom jménem lidu ve jméno spravedlnosti někoho zabili, protože to spravedlnost není. My jsme už o tom přesvědčeni. Jde spíše o to přesvědčit ostatní, ti, kteří chtějí zachovat trest smrti. No a právě proto eh, tyto kongresy eh, se vždy snažili působit inovačně. Vytvořili jsme síť poslanců proti trestu smrti, Dívali jsme se na spolupráci s komisemi a instituty teda pra, pro lidská práva a budeme se také snažit mobilizovat i soukromý sektor. Protože soukromý sektor může být skvělým zdrojem boje proti trestu smrti. Podíváme se třeba na to, že farmaceutické firmy odmítly uh, dodat chemikálie, které byly používány při popravách a následně se pustili opravdu do kampaně proti trestu smrti a navíc chtějí eticky investovat tak, aby jejich produkty nebyly používány k tresty smrti. Jde o to, aby všichni, ať už jsou muži nebo ženy, ať už jsou podnikatelé nebo ministři, aby se všichni zapojili do tohoto boje za zrušení trestu smrti. Protože konec konců i kolibřík, jak to bylo v té pohádce, a mohl přispět svým dílem k daleko větší práci. Prostě kapku po kapce můžete naplnit oceán. A děláme to pro ty, kteří čekají na vykonání trestu smrti. Dáváme jim naději, že budou moci přežít, přestože se nad eh, nimi eh, přestože nad nimi tikají hodiny, eh, strašné hodiny, podle kterých utíká čas do jejich popravit. ať už jde o to poslední jídlo, o poslední cigaretu pro ty, kteří mají šanci, a, tak to jsou prostě věci, který a, měl jedinou smůlu v tom, že byl odsouzen 20 roků příliš, blízko, příliš brzy předtím, než byl zrušen trest smrti. Setkáte se zde se svědky, kteří přežili trest smrti, tedy se udělení trestu smrti na jeho vykonání, pochopitelně, a, a jsou, myslím, opravdovým zdrojem inspirace pro naši další práci. Musíme předložit inovativní řešení, tak abychom se kousek po kousku, kapkou po kapce dopracovali k univerzálnímu zrušení trestu smrti. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much indeed. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové. Teď eh, pronese projev jeho svátost papež František prostřednictvím sdělení z videa. A los organizadores y participantes. Zdravím organizátory a účastníky sedmého světového kongresu proti trestu smrti, který bude pořádán v Bruselu. Lidský život je dar, který nám je dán, ten nejdůležitější a nejpodstatnější dar, který nám je dán a který určuje všechny ostatní dary a všechna ostatní práva, která máme. Jako takový musí být chráněn. Kromě toho, pro věřící eh, platí, že lidská bytost byla vytvořena k obrazu božímu. Ale ať už jste věřící nebo nevěřící, každý život je drahocený a jeho důstojnost musí být zachována bez výjimek. Trest smrti je tím pádem velice vážné porušení práva všech na život. Sice je pravda, že e, společenství a komunity po celém světě musí čelit velice vážným zločinům, zločinům, proti společnému dobru, proti bezpečí jednotlivých osob. Přesto eh, platí, že dnes máme i jiné prostředky, jak kompenzovat tak, takovouto způsobenou škodu. Máme stále efektivnější vězeňské systémy, které mohou společnost chránit před zlem, které mohou jednotlivci páchat. A kromě toho se nikdy nesmíme vzdát víry v to, že ti, kteří jsou vyni nějakým zločinem, by měli mít možnost eh, své činy nějak odčinit. A z toho důvodu je pozitivní znak, že stále více zemí podporuje život a tím pádem nepoužívají trest smrti, a nebo země, které trest smrti zcela vyškrtly ze svých, ze svých právních předpisů. Církev vždy prosazovala život a její názor na trest smrti vyzrál. A z toho důvodu jsem chtěl, aby byl katechismus eh, katolické církve pozměněn v této věci. Po velice dlouhou dobu byl trest smrti vnímán jako adekvátní reakce na vážné zločiny – byl vnímán jako způsob, jak chránit společné dobro. Ale důstojnost jednotlivce se nestrácí, i když třeba někdo spáchá ten nejhorší zločin. Nikomu nelze upřít život. Nikomu nelze upřít příležitost vrátit se do náručí komunity, kterou poškodili, které způsobili utrpení. Cílem zrušení trestu smrti na globální úrovni je vyhlásit víru v důstojnost člověka, vyhlásit víru v to, že lidské bytosti jsou schopny bojovat se zločinem, že jsou schopny odmítat zlo. Umožňuje nám to sice odsuzovat pachatele těchto činů, ale dát jim zároveň možnost reflektovat litovat svého činu a změnit tak svůj život. Vzpomenu na vás ve svých modlitbách a podporuji vaši práci do budoucna. A stejně tak se budu modlit za všechny ve vládách a v rozhodovacích pozicích ve svých zemích. Doufám, že podniknou veškeré nutné kroky, které eh, budou zapotřebí k celkovému zrušení trestu smrti. Je na nás, abychom uznali, že každý jedinec má právo na důstojnost. Je na nás, abychom pracovali na tom, že nebudou mařeny další životy. Že budeme chtít ty životy naopak využít k dobru celé společnosti. Ministers, uh, Vážené dámy, vážení pánové, Rád bych tuto úvodní část sedmého kongresu zakončil jednou osobní poznámkou. Já poměrně často předsedám plenárnímu zasedání Evropského parlamentu zde ve sněmovním sále, ale když jsem do sálu přišel dnes, udělala nálada zde v sále na mě úplně jiný dojem. Možná bych to neměl říkat jako politik, ale řekl bych, že ten dojem byl daleko silnější, byla zde úplně jiná energie. A řekl bych, že během těch úvodních projevů se ten dojem ještě posílil. Tak nějak eh, ty stovky popravených eh, v posledních desetiletích, ti, kteří byli popraveni za určité zločiny, ale i ti, kteří byli zkrátka dobře zavražděni, protože to byli političtí oponenti nebo zástupci různých menšin, zkrátka tak nějak mám pocit, že vzpomínka na ně a ten dojem, který je zde vytvářen, byl věnován právě jim. Ještě jednou díky, že jste přijeli. Přeji vám maximum úspěchu. Přeji vám zajímavé debaty během celého kongresu. Jsem si jist, že to, co děláme, má smysl. Velice mne potěšila, potěšil ten náboj projevu pana ředitele. Je to náboj, který eh, stojí tak nějak mimo takový ten regulační rámec a mimo veškerou tu snahu, kterou děláme, ale potřebujeme jej i tak, takže ještě jednou díky a přeji vám úspěšnou, úspěšnou konferenci. Teď proběhne skupinové fotografování. photos. Can you please stand up to do the family photos? Thank you. Prosím, postavte se a vyfotíme se. Thank you to the Vice President. Děkuji panu místopředsedovi Evropského parlamentu Pavlu Teličkovi. Díky, že jste předsedal eh, této první úvodní části našeho kongresu. Děkuji pánu ministrům, děkuji poslancům Evropského parlamentu. Vážení hosté, teď vás poprosím, abyste se eh, posadili. Já jsem Margarita Sforca a je mi velkou ctí uvádět druhou část tohoto úvodního zasedání. Za chvilku začne tisková konference, ale náš program pokračuje. V první řadě bych chtěla říci, že jsem ráda, že je tato sněmovna tak plná. Je vás tady dnes tolik, e, že dokonce někteří musí sledovat, co se tady děje v jiné místnosti přes video. Máme zde v Evropském parlamentu více než 1500 lidí. So our next až příští vystupující je eh, umělec, respektive umělkyně Vanessa Place z Ameriky. Je považována za eh, jednu z hlavních eh, aktérek současné, současné poezie. Bude nám vyprávět příběh pana Loketa, který byl popraven v roce 2014 v Oklahomě, ale nebylo to, ne, nešlo to tak úplně hladce. Je to tedy strašný příběh ovšem s troškou humoru. Ve složkách najdete překlad této básně, na který se prosím podívejte. Dámy a pánové, ráda bych pozvala na pódium Vanessa Place, která nám představí tu pokaženou popravu.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 za tuto báseň. Jak říkala vysoká představitelka na úvod, usnesení, které žádá moratorium na trest smrti, bylo představeno Evropskou unii společně s ostatními zeměmi na valném schromáždění OSN v roce 2007. Dnes eh, generální tajemník OSN Antonio Guterres nám řekne, jak roste konsenzus co do moratoria na trest smrti mezi členskými státy OSN. Toto usnesení chce obecné pozastavení, ne zrušení trestu smrti. Prosím. I'm pleased to greet this World Congress. Zdravím Světový kongres. Trest smrti nemá ve 21. století místo. Jsem proti němu za všech okolností a jsem velice rád, že má země Portugalsko byla jednou z prvních, která zrušila trest smrti už před 150 lety. V loni v prosinci valné eh, schromáždění ve svém usnesení žádá moratorium na trest smrti a podpořilo to 121 států, což je nejvyšší počet vůbec. A to je pokrok, který vítám. Nicméně nestačí. Tato praxe se stále používá, byť je to krutá praxe, eh, bez ohledu na to, že neodrazuje od zločinu, bez ohledu na to, že jsou a stále budou popravováni nevinní lidé. Generální tajemník OSN společně s členskými státy a občanskou společností bude, tedy budu, dále prosazovat zrušení trestu smrti. Společně jsme schopni tuto změnu prosadit. V tomto duchu vám přeji plodnou diskusi a těším se na spolupráci s vámi na dalších krocích v rámci tohoto hnutí. Děkuji vám za pozornost. 120... 121 zemí podpořilo usnesení OSN, které žádá moratorium, což je obrovský výsledek, když zvážíme to, s čím jsme začínali. Je to výsledek, který ukazuje, jak moc eh, může přispět politický závazek ke změně. Teď eh, vítám na eh, pódiu prezidentku ICDP Naventem Pillay. Thank you for being with us, Madame Pillay. Díky, že jste přišla. Dobrý den, dámy a pánové. mi velkou ctí promluvit na tomto zahajujícím zasedání Světové konference proti trestu smrti. Činím tak, jakožto prezidentka Mezinárodní komise proti trestu smrti, ICDP. Chtěla bych poděkovat předsedovi Evropského parlamentu, Antoniu Tajánimu za to, že se stal hostitelem eh, této události v takovýchto velebných prostorech. Děkuji Evropské unii a konkrétně její vysoké představitelce Frederice Mogheriniové. Děkuji panu Didieru Reindersovi Děkuji celé belgické vládě za to, že se připojila k Evropskému parlamentu jakožto spoluhostitel tohoto světového kongresu zde v Bruselu. A děkuji také ECPM, nevládní organizaci, která je naší hostitelskou organizací. Je důležité konstatovat, že zde jsou ministři a důležité osobnosti i ze zemí, kde stále platí trest smrti a kteří se přesto této ceremonie účastní. Jsem rovněž velice ráda, že Belgie a jiné spolusponzorské státy, včetně Švýcarska, Norska, Austrálie a Španělska, jsou velice aktivními členskými státy ICDP a příslušné podpůrné skupiny. Zrovna eh, včera jsem eh, předsedala takovou podružnou, eh, takové podružné akci zde společně s kolegy z ICDP. Hovořili jsme o tom, jakým způsobem se ruší trest smrti a jakým způsobem se z toho lze poučit. Velice často se totiž objevuje tato otázka mezi komisaři ICDP, jak vlastně začít, jak na to jít, když chceme zrušit test, trest smrti. E, ta cesta za zrušením trestu smrti není snadná. Každé zemi to trvalo poměrně dlouho a my v ICDP jsme přesvědčeni, že politické vedení je klíčovým faktorem pro dosažení zrušení trestu smrti. Například v Mongolsku. Bývalý prezident e, Orbadoš je komisařem ICDP a sedí zde mezi námi, vlastně sedí vedle mě. Přivedl svou zemi na cestu ke zrušení trestu smrti. Jak toho dosáhl? Zaprvé učinil mezinárodní závazek pro svou zemi eh, v tom smyslu, že ta země ratifikovala druhý protokol ICCPR, a následně pak prosadil odstranění trestu smrti z legislativy Mongolska. Jinými slovy, jeho země trest smrti v roce 2017 zrušila. My jsme samozřejmě si všichni zodpovědní za to, abychom dodr- dohlíželi na to, že v Mongolsku ani nikde jinde nedojde k recidivě trestu smrti. A to je další otázka. Jak zabráníme tomu, aby byl trest smrti znovu zaveden? Jsem velice ráda, že Robert Bedenter je další eh, člen komise ICDP, je to další lídr, který prosazoval zrušení trestu smrti ve své zemi, tedy ve Francii. A pak zde máme další aktéry, kteří hráli důležitou roli v, v zrušení trestu smrti ve svých zemích, například u nás v Jižní Africe. Ústavní soud eh, zajistil konec trestu smrti, což je další možná cesta, jakou se vydat. Pan prezident Mandela, spíše než aby uspořádal referendum, když tedy země byla hodně emocionálně nabita po skončení apartheidu, se rozhodl nechat toto rozhodnutí na justici, tedy na ústavním soudu. Zajímavé je, že například Guatemalský ústavní soud hrál velice důležitou roli v nedávné době, když v eh, listopadu 2017 vydal rozsudek, který de facto vedl ke zrušení trestu smrti pro běžné trestné činy v dané zemi. V některých zemích, jako je třeba Rwanda, Haiti, Kambodža, dochází k občanským válkám, ke genocidám, které vedou k obrovským ztrátám na životech a šokují celý svět. A často i to vede ke zrušení trestu smrti, na základě té mezinárodní pozornosti a v několika případech eh, také eh, zavedení mezinárodních soudních tribunálů. Tento světový kongres přichází v dobu, kdy díky eh, snaze členských států se organizace občanské společnosti a například také úřad komisaře, nejvyššího komisaře pro lidská práva, já jsem byla vysokou komisařkou pro lidská práva, Eh, celých šest let. Eh, máme 121 hlasujících států pro usnesení valného shromáždění OSN, které žádá univerzální moratorium trestu smrti. A to je usnesení z prosince loňského roku. Takže to je další krok za zrušením trestu smrti. Tedy můžeme říci ano v eh, rámci generálního schromáždění OSN. Zároveň zde jsou eh, abolicionistické trendy na kontinentě, odkud pocházím já, tedy v Africe. V Evropě, kromě Běloruska, to vidíme komplexně a vidíme podobné tendence i v Americe, eh, nebo v obou Amerikách s výjimkou USA. Jsou to kontinenty, které jsou v podstatě trestu smrti prosté. Ale eh, před námi jsou další výzvy v Ázii, kde žijí miliardy lidí, ve stínu trestu smrti. Máme země, které zachovávají trest smrti a i provádějí popravy. Tisíce lidí jsou odsouzeny k smrti v těchto zemích, jejichž vlády věří, že zachování trestu smrti je opodstatnitelné, že to má odstrašující efekt u, jak říkají oni, velice vážných zločinů. A nebo proto, že Eh, principem, naším principem má být spravedlnost, ne jen odplata. Bylo by pokrytecké, kdybych já jako vysoká komisařka pro lidská práva neuznala a neodsoudila popravy 15 osob v Egyptě, eh, to bylo jen tento měsíc, prosím pěkně, je to v podstatě taková facka tomuto světovému kongresu. Věřím, že eh, se touto otázkou konference bude zabývat. Máme několik zemí, včetně abolicionistických států, které věří, že suverenita je zásadní co do rozhodování o trestu smrti. Například to vidíme na kontinuální inkluzi doložky o suverenitě v nedávném usnesení o moratoriu valného schromáždění OSN. Jsou to pokusy, jak se zbavit toho lidskoprávního kontextu eh, trestu smrti a redukovat to pouze na otázku trestně právní. Všichni rovněž celým čelíme eh, té výzvě abolicionistických států, které zvažují znovu zavedení trestu smrti. A proto je potřeba vybudovat si novou strategii, nový přístup, nový narrativ. Je potřeba expandovat eh, náš narrativ v této oblasti, abychom zajistili, že setrvačnost toho pohybu za celkovým zrušením trestu smrti po celém světě bude pokračovat. Z mých zkušeností, ze zkušeností komisařů ICDP vám mohu říci, že jsme přesvědčeni o nutnosti zrušení trestu smrti, protože se jedná o porušení základního práva na život a také proto, že ten trest je velice arbitrární. Více dopadá na marginalizované, marginalizované komunity a je vždy možno, možné, že bude popraven někdo nevinný. A to je potřeba nahlížet v kontextu toho, že trest smrti je nevratný. A to je důvod, proč já jsem se připojila k ICDP, což je organizace, kde mám tu velkou čest jí předsedat od roku 2017 a jsem tam mezi skvělou skupinou lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že trest smrti je potřeba zrušit. A velice odvážně za toto vystupují, jak ve svých domovských zemích, tak na mezinárodní scéně. ICDP je organizace, která byla založena na základě rozhodnutí, že zrušení trestu smrti je dosažitelné pouze prostřednictvím společné snahy států, občanské společnosti, mezinárodních vládních organizací a zkrátka a dobře všech z nás. Jsem přesvědčena, že takováto setkání, jako je Světový kongres proti trestu smrti, jsou velice důležitá pro abolicionistické hnutí, protože nám poskytují platformu pro jednotlivé aktéry, kde se setkávat, eh, poskytují nám možnost identifikovat trendy, možnost diskutovat nové strategie, možnost angažovat nové aktéry. A proto my v ICDP se těšíme na veškeré diskuse na tomto kongresu, tak abychom se od vás mohli poučit a přeji vám do, tohoto, do těchto diskusí vše dobré. Thank you for your remarks, Madame Děkuji vám, paní Pilej. Ano, skutečně v Africe vnímáme pozitivní trend směrem k rušení eh, trestu smrti a nyní budu hovořit francouzsky. Přivítáme pana George Naxe Wekanga, který dnes zastupuje paní Louise Mushib Carbo, generální tajemnici Mezinárodní organizace Frankofonie. A chci jenom připomenout, že pro tuto chvíli tři čtvrtiny frankofonních států již zrušily trest smrti. Merci. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, ministři, ministrině, vaše excelence, velvyslanci, vážení hosté, je pro nás velkou ctí, že mohu přednést projev generální tajemnice Mezinárodní organizace Frankofon je zde v Bruselu na 7. světovém kongresu proti trestu smrti. Tedy tento její text nyní přečtu. Ráda bych především velmi srdečně poděkovala Belgickému království a organizátorům 7. světového kongresu proti trestu smrti. A vzdávám hold významným osobnostem, které se tohoto kongresu účastní a který jej podporují, jakožto i celou věc rušení trestu smrti. Společně pracujeme za zrušení trestu smrti a vychází to především z našeho hlubokého přesvědčení, že prvním lidským právem je právo na život – a že je to právo nescizitelné. Vycházíme také z prohlášení z Bamako, které bylo přijato v listopadu 2000 a které připomíná členským státům organizace Frankofony, že je potřeba především dodržovat lidskou důstojnost. Mezinárodní organizace Frankofonie a e, se snaží pomoci členským státům v této oblasti a plédovat za zrušení absolutního trestu, a to v souladu s parlamentním zhromážděním Frankofonie. A spolupracujeme také s některými vládami frankofonních zemí a s občanskými společnostmi. Zrušení trestu smrti je věc, která eh, je velmi často slyšet ve frankofonním světě. Tři čtvrtiny frankofonních zemí již zrušili trest smrti a během posledních deseti let osm dalších frankofonních států zrušilo absolutní trest. Další frankofonní státy eh, se k tomuto připojují a já jsem přesvědčen o tom, že dialog, který zde probíhá v Bruselu, nám umožní najít lepší prostředky pro to, jak pomoci zbývajícím státům zrušit trest smrti a jsem přesvědčen o tom, že vaše práce povede k eh, dobrým doporučením a závěrům a vězte, že Organizace pro frankofony bude věnovat této problematice pozornost, kterou si zaslouží. Přeji vám skvělou práci na tomto kongresu. Děkuji vám. Merci, monsieur. Děkuji mnohokrát a děkujeme, že se i Mezinárodní organizace pro frankofonii účastní tohoto sedmého kongresu proti trestu smrti. Ve Spojených státech Florida je jedním z nejaktivnějších států, co se týče poprav. A navíc má druhé největší vězení, kde čekají lidé na vykonání trestu smrti. Nicméně, ministrině spravedlnosti tohoto státu řekla, že nebude volat po trestu smrti v žádném případu a má tady slovo Aramis Ayala. Vítejte. It's a great honor to have you with us today. Thank Je nám velkostí, že jste dnes mezi námi. Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám, eh, vážení předsedové, velvyslanci, diplomaté, dámy a pánové. Chci vám poděkovat jsem pocitná tím, že jsem součástí tohoto kongresu eh, a že zde eh, s vámi mohu bojovat za ochranu života a lidskosti. Jak vypadá spravedlnost? Když zavřeme oči a představíme si spravedlnost, jak vypadá? No, může v různých situacích nabývat různých podob, ale má vždy stejný cíl cílem je rovnost, je to férovost. A e, rovnost není v plánované smrti jiného lidského, jiné lidské bytosti, která nejde bezpečná. Té smrti představuje jakousi bílou vlajku kapitulace. Pokud chceme e, chceme trest smrti, e, vláda nemůže nabídnout žádnou rovnost. Jestliže někoho ztratíme, eh, vláda nás chce kompenzovat tím, že zabije ještě někoho dalšího. Ale to není kompenzace za tu hroznou bolest, která nám změní celý život. Můžeme také ztratit nestrannost, poněvadž nestrannost to je to, co nás eh, vede eh, v úsilí o spravedlnost a v okamžiku, kdy ji ztratíme, eh, začínáme se mstít a stále to nazýváme spravedlnosti. Eh, ve smrti není spravedlnost. A nejsou v ní ani žádné emoce. Jakmile eh, emoce se dostanou do tohoto konceptu spravedlnosti, může docházet k nespravedlnostem. Smrt nikdy nemůže zobrazovat spravedlnost. Ve Spojených státech já tedy eh, jsem zde od toho, abych se staral o spravedlnost. A náš nejvyšší eh, eh, soud de facto řekl, že nebude, nebudeme v žádném případě chtít uplatňovat trest smrti. I když pouze eh, plníme zákon, eh, tak já naprosto nikdy neohnu ze svého postoje proti eh, tomuto proti tomuto trestu smrti. V mém státě sice tento trest můžeme uplatňovat, ale já ho uplatňovat nebudu a doufám, že jednoho dne se zákon změní. Skutečnosti jsou prostě skutečnosti. Eh, de facto bylo prokázáno, eh, že trest smrti nezlepšuje bezpečnost, neodrazuje od zločinnosti. Totiž, eh, aby něco odstrašovalo, musí to být jisté, musí to být konzistentně uplatňováno. A musíme říci, že pokud někdo je čekatelem na trest smrti eh, a čeká na 30-40 let na vykonání tohoto eh, rozsudku, nemůžeme říct, že eh, smrt, trest smrti je rychlým řešením. Je to prostě chybný přístup, chybná politika. Rovněž trpí ti, kteří mají popravovat lidi. Eh, hovoříme o posttraumatickém eh, stresu a de facto eh, vyplývají z toho ještě další potíže, které nemůžeme ignorovat. Trest smrti je rovněž rasově diskriminační a příliš mnohokrát dochází tedy k chybám já nejsem nějak potěšena tím, že představuji stát, eh, který eh, vykonává eh, trest smrti příliš často, i když tedy mnozí bývají osvobozeni. My musíme připustit, že smrt osoby, která nepředstavuje bezprostřední riziko, je prostě špatně. Eh, nemůžeme to žádným způsobem ospravedlnit. Smrt to je prostě jenom pomsta a krvelačnost, která umenšuje naši lidskost, naši humanitu. My musíme jít dopředu, musíme se zastávat spravedlnosti a musíme stát bok po boku proti trestu smrti. Děkuji vám. Thank you, Miss Ayala. Děkuji vám, paní Ayalo, za velice odvážný a rozhodný postoj. Eh, já se nyní blížím ke klavíru a možná se divíte, proč tady stojí klavír. Náš eh, host, následující host je eh, velká hvězda v Belgii. Eh, jeho koncerty navštívilo víc než 50 tisíc a jeho první album Raw eh, byl od začátku velkým, velkým hitem. Dámy a pánové, Give Parol. Thank you, Tiff, for being with us. Tiff will sing our song, The Absence. Takže děkuji, že jste mezi nás přišla a e, bude to píseň Absence, e, kterou, píseň, kterou původně složil Michel Berger. sociál, eh, k globální situaci. 144 zemí již eh, zákonem nebo prakticky ustoupilo od eh, trestu smrti, ale pořád 60 globální populace žije s trestem smrti. A nyní zahájíme debatu s ministry, kteří přijali naši naše pozvání, poněvadž, jak řekl pan místo předseda Telička, musíme sdílet zkušenosti. A já bych chtěla nyní přivítat paní Talatu Atukorale, ministriní spravedlnosti a reformy vězeňství ze Sri Lanky, také pana Žana Kloda Gagoso, ministra eh, zahraničí eh, Republiky Kongo, dále pan Sheikh Sako, Ehm, ministr spravedlnosti z Gineje a také eh, pan Desole René Bagoro, ministr spravedlnosti eh, pro lidská práva a eh, společn- občanskou společnost Burkina Faso, dále pan Abu Kabar Tambadu, státní zástupce a ministr spravedlnosti z Gambie, ministr spravedlnosti z Maroka Mohamed Ahujar Děkuji vám, eh, dámy a pánové, za to, že jste přijali naše pozvání na sedmý kongres proti trestu smrti. A pokud dovolíte, já bych eh, ráda nyní oslovila paní Atu Korale, která je ministriní spravedlnosti a reformy soudnictví eh, vězeňství v Sri Lance. Děkuji vám, že jste mezi nás přišla. Ve sri lanském a mezinárodním tisku se dozvídáme, že Eh, na Sri Lance po 40-letém moratoriu může nastat obnova používání trestu smrti. Jaká je tedy skutečná situace v současné době u vás? Guests of the panel, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že mohu poděkovat vládám Belgie, Norska, Švýcarska, Evropské unie eh, za sponzorování eh, tohoto sedmého kongresu eh, proti trestu smrti. V současné době platí na Sri Lance moratorium na trest smrti. Eh, Sri Lanka eh, hlasovala pro rezoluci o eh, moratoriu 7. prosince 2018 a pokračuje tím ve své podpoře od roku 2007. Náš vládní výbor bude zvažovat a měnit tresty smrti na tresty doživotí a některé eh, dlouhé tresty jsou nebo budou zkráceny. My doufáme, že naši mezinárodní partneři budou chápat a budou také pomáhat Sri Lance, eh, pokud se týče eh, té závažné problematiky drog v zemi. Náš prezident toto prohlásil za nejvyšší prioritu já musím říci, že eh, vzájemná pomoc, pomoc zemí eh, v boji proti této kriminalitě eh, je důležitá nejen pro Sri Lanku, ale pro celý svět. Pouze díky mezinárodní pomoci jsme schopni bojovat proti drogovým kartelům a dalším zločinným činnostem. Náš prezident a naše vláda Eh, vyzvali všechny země, včetně zemí eh, EU, aby nám pomohly ve vymícení eh, hrozby drog a také v boji proti dalším kriminálním činnostem. Tak bychom zajistili bezzločinnost a bezpečnost u nás v zemi. Je to důležité pro ekonomický rozvoj mé země. Proto vláda Eh, požádala eh, země, které mají tyto technické schopnosti, aby eh, pomohly Sri Lance při vynucování zákona a podobně. Děkuji vám. We really hope that you will receive... My tedy doufáme, že se vám už podařilo zde na tomto kongresu eh, získat cenné informace. Dobrý den, pane ministře zahraniční věcí Kongolské republiky, která zrušila v roce 2015 trest smrti a víme, že v tuto chvíli se snažíte ratifikovat druhý nepovinný protokol. Je to důležitý pakt, který se týká občanských a politických práv. Máte pro nás nějaké novinky dnes? Dámy a pánové, ministři a ministrině, kolegyně, kolegové, poslanci, poslankyně, velvyslanci, velvyslankyně. V republice Kongo byla přijata ústava po referendu v říjnu roku 2015, která zrušila trest smrti. Pro tuto chvíli se tedy snažíme udělat další rok, kroky na té cestě, které má, která má naplnit právo na život. Eh, která bylo, je to právo, které bylo opravdu vytesáno do kamene prostřednictvím třetího článku eh, Všeobecné deklarace o lidských právech. Na tomto sedmém kongresu bych chtěl zopakovat, že má země se zavazuje nezvratně zrušit trest smrti což se stalo. Máme to jako součást našeho právního systému, eh, která nemůže být už zvrácena nějakými politickými změnami. Co se týče regionálních plánů, tak ty jsou v podstatě velmi podobné. Eh, chceme, aby Africká unie přijala protokol, který by doplnil Africkou chartu lidských práv o zrušení trestu smrti. Když se podíváme na mezinárodní scénu, tak uvidíme, že má země od roku 2007 hlasovala pro veškerá usnesení OSN eh, proti trestu smrti. A navíc jsme byli sponzory rezolucí o moratoriu, které, byly přijaty v ro- eh, které bylo přijato v roce 2008 a 2014. Dámy a pánové, ratifikace druhého nepovinného protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a e, právech a politických právech pro nás bude završení dlouhého boje, na základě kterého e, jsme dospěli do situace, kdy už nikdy nebude spochybňováno právo na život. Ukazuje to, že jsme odstoupili od starozákonního oko za oko a zub za zub. To už prostě nemá místo v našem právním systému. Když se podíváme do října roku 1982, tak uvidíme, že tam tehdy došlo k poslednímu provedení poprav v eh, Republice Kongo a týkalo se to osob, které byly popraveny za vraždu. Následně naše politika šla proti trestu smrti, především pod vedením eh, našeho prezidenta Denise Sassongeso. Zmínila jste naši ústavu. mezičase uplynulo 33 let, během kterých naše země nikdy neprovedla trest smrti a většina našich spoluobčanů tak byla přesvědčena o tom, že trest smrti je vlastně zbytečný a že je potřeba ho zrušit což se nám podařilo a navíc to bylo z 15. října 2015, eh, jak jsem říkal, zahrnuto do ústavy. A je to ústava, která je opravdu určitou avantgardou. Je to ústava, která zakotvuje zrušení trestu smrti a mám pocit, že tím otevírá novou kapitolu historie mé země. Jeden z předchozích řečníků zmínil Roberta Banetera. Já musím říci, že v roce 1981, 17. září, Robert Barinter před Národním zhromáždění své země řekl, ti, kteří věří v to, že trest smrti je odstrašující, neznají lidskou povahu. Protože Touha spáchat zločin se nedá odstrašit smrtí, což platí i pro ostatní lidské touhy, které jsou trochu vznesenější. To jsou opravdu velice hluboká slova, která jsou plná moudrosti a já se s nimi s vámi loučím a děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Gakoso, děkuji mnohokrát za váš boj proti trestu smrti. Děkuji, že jste zmínili pana Badentera, který ze zdravotních důvodů nemohl přijít, ale vyslechneme si jeho poselství na konci této konference. Nyní pan Sheikh Sako, minister spravedlnosti Guinea. V roce 2016 byl zrušen trest smrti a všimli jsme si během hlasování v OSN, že se připojili i že, že nehlasovali, že se tedy zdrželi hlasování. A táží se tedy, jestli Guinea podepíše tento protokol k Mezinárodnímu paktu občanských a politických práv. Děkuji mnohokrát. Vaše excelence, drazí panelisté, Především bych chtěl poděkovat za příležitost, eh, kterou tady Guinejská republika dostala, eh, že můžeme hovořit o své cestě boje proti trestu smrti. Guinea přijala trochu jedinečnou metodu. Formálně jsme nezrušili trest smrti, nicméně v dubnu roku 2016 jsme v podstatě vyňali trest smrti z nového trestního zákoníku. Většina naší populace, většina našich politiků a určité třídy byly pro trest smrti. Mluvili o tom, že je u nás velké množství násilných trestných činů, což je určitě pravda a říkali, že je potřeba takovýmto způsobem proti tomu bojovat. A a týkalo se to jak soudu prvních, tak druhé instance. Nakonec se rozhodlo, že tedy o tom budou moci rozhodovat pouze, o trestu smrti budou rozhodovat pouze soudy druhé instance. A to byl tedy argument, který vyhrál v našem parlamentu. Byly tam uváděny určité příklady v rámci rozpravy. A přestože u nás máme velice mnohobarevný parlament, tak to byla dohoda, na které se všichni dohodli. Ve světě se ale situace mění a my jsme říkali, že není možné, aby prostě trest smrti u nás zůstal v eh, trestnímu, v trestním zákonníku. V Guineji eh, v roce 2002 byla provedena poslední poprava a od roku 2002 do roku 2018 jsme fakticky uplatňovali moratorium, byť jsme měli 10 odsouzených eh, k smrti a v dubnu roku 2016, když jsme přijali nový zákonník, nový trestní zákonník, tak jsme již do něj nezařadili trest smrti a následně tedy všechny tresty smrti byly zmírněny na um, ehm, trest do životí. Proč? Proč jsme k tomu přistoupili takto? Musíme brát vždy v úvahu specifické rysy každé země i když hovoříme o zrušení trestu smrti. Zrušení to je něco eh, nezvratitelného a na to nesmíme zapomínat. A naší odpovědností jako politiků je nejprve přesvědčit všechny, než učiníme takovéto rozhodnutí. My jsme se tedy rozhodli, že nejprve provedeme a faktické moratorium 15 let a potom v podstatě vzniká právní moratorium. A formálně vlastně neexistuje žádný rozdíl mezi právním moratoriem a právním zrušením trestu smrti. A je možné, že později eh, to bude do zákona přímo uvedeno jakožto zrušení trestu smrti. Někteří z vás byli v Abidžánu a chtěl jsem připomenout, že tam máme třípatrovou budovu, že má, u nás hlavně máme třípatrové, že to vidíme tak, že máme třípatrovou budovu a v přízemí jsou ty, kteří stále ještě trest smrti uplatňují a ty zbývající tří patra jsou, zem, jsou země, které ne tom prvním patře máme země, kde máme faktické moratorium, což tedy u nás platilo do roku 2016. Jinými slovy, tedy soudci u nás mohli udělit trest smrti, byť tedy popravy nebyly eh, vykonávány, tak v podstatě byly ve vězení, jako kdyby očekávali na trest smrti, který eh, nemůže být proveden v danou chvíli. Nicméně pořád si myslím, že je to nebezpečná ta situace. Potom máme tedy druhé patro, kde v podstatě z textu, základního textu trestního práva, stáhneme trest smrti a následně nikdo nemůže být trestu smrti odsouzen. A pakliže je ve vězení někdo, kdo byl v minulosti odsouzen trestu smrti, tak mu to zmírní na doživotí. U nás, eh, u nás je to 30 let, což je v podstatě to samé. A potom tím nejvyšším patrem je úplné zrušení. Například kolegové z Burkiny Faso tady měli trochu větší odvahu než my eh, a vyjádřili to zákonem přímo. Ale rozdíl mezi tím, co jsme udělali my a co udělali oni, podle mého je v podstatě minimální. Ale bere to v úvahu specifika každé země. Takže tak to vypadá v Guinea. Děkuji za možnost prezentovat specifické informace ze své země. Mám pocit, že u nás na tom panuje zhoda. Bylo potřeba řadu lidí eh, vzdělávat v této oblasti. A eh, mnozí tedy přistoupili na to, že není možné, abychom zachovali trest smrti ve svém právním textu. Ti, kteří s tím nesouhlasili, tak se na to zvykli a bylo tedy možné ten zákon schválit poměrně rychle. Takže my jsme připraveni podepsat druhý protokol k tomuto Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech. A předložíme to také svému národnímu zhromaždění pro gratifikaci. Eh, Merci pour cette bonne nouvelle. Děkuji mnohokrát za dobré zprávy a děkuji také za dobré zprávy o reformě trestního zákona. Každá země má svou cestu. Blahopřejmě také k tomu, že se vám podařilo změnit a veřejný, veřejné mínění. Burkina Faso, jak bylo řečeno, Burkina Faso v roce 2018 zrušila trest smrti, čili to bylo poslední zatím země, Mnohokrát vám k tomu blahopřeji, pane Bagoro. Nicméně tím nekončí váš boj. Můžete nám k tomu říci více? Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, ministři, ministrině, poslanci, poslankyně, dámy a pánové z občanské společnosti, Jménem své delegace bych chtěl především poděkovat Belgickému království, Evropskému parlamentu a, a organizaci ECPM za to, že jste nás pozvali. Naše země je velice ráda, že se může zúčastnit tohoto světového kongresu a může se, že se může podělit o své zkušenosti v oblasti rušení trestu smrti s ostatními. Chci jenom připomenout, že dynamika rušení trestu smrti v Burkině Faso stále ještě byla udržena. A musím říci, že veřejné mínění tomu nebylo nakloněno. Jednak naše veřejné orgány udržely tuto dynamiku, ale také byla udržena díky občanské společnosti a nevládním organizacím eh, a ECPM nevýjima je. A ta vzdělávací kampaň, která probíhala v tomto smyslu, od přijetí ústavy v roce 1991. Naše země se tedy tímto zavázala zavést právní stát vycházející z individuálních a kolektivních práv. A navíc jsme také ratifikovali eh, mezinárodní a regionální nástroje, které chrání právo na život. A následně jsme tedy podepsali veškerá moratoria o trestu na smrti. To, že v národní legislativě jsme měli tedy trest smrti, byl problematický vzhledem k tomu, že eh, to nebylo kompatibilní s mezinárodními závazky a s ústavou. No a Následně tedy v naší zemi, v Burkině Faso, začaly probíhat veřejné konzultace, osvětové akce, a to za podpory organizací pro lidská práva, tak, abychom, tak aby se nám podařilo zrušit trest smrti. V roce 2014 byly přijaty dva zákony a um, prostřednictvím kterých byly mezinárodní úmluvy o právech dětí a boji proti mučení eh, zahrnuty do našeho práva. V roce 2015 zároveň eh, proběhlo šest vzdělávacích regionálních akcí s cílem zrušit trest smrti A byli tam zástupci médií, a eh, náboženských obcí a další. Návrh nové ústavy v odstavci 15.2 říká, že nikdo nemůže být zrušený v trestu, eh, odsouzený k trestu smrti. A ta byla přijata březnu. Nicméně, národní diskuse byla velmi dlouhá a velmi složitá, eh, i vzhledem k tomu, jak vypadá bezpečnostní situace eh, v Sahelu a na Sahaře. Probíhaly tedy vzdělávací kampaně, moje země spolu s organizacemi občanské společnosti během posledních let za to velmi bojovala, snažila se, aby, snažila se přesvědčit eh, veřejnost, ale ke koncensu nedošlo. Na no vzhledem k tomu, že nedošlo ke koncensu ke zrušení trestu smrti, tak se vláda rozhodla, že eh, si to vezme sama za svou odpovědnost a že Rada ministrů 14. března 2018 přijela návrh zákona, trestního zákonníku, tedy, který byl následně přijat parlamentem 31. května 2018. A podle tohoto nového trestního zákonníku došlo ke zrušení trestu smrti v Burkině Faso za u všech trestných činů. Zrušení trestu smrti Bylo tedy od 31. května 2018 a je to opravdu výsledek politické vůle a, a velkého, velké podpory občanské společnosti. Nicméně takováto politická vůle byla opravdu to tím posledním krokem, který byl potřebný k tomu, a, a apeluji na všechny ostatní státy, které ještě nezrušily trest smrti, aby se snažili získat tuto politickou vůli k tomu, aby tak učinili. Děkuji. Merci, monsieur Bagro, merci. Děkuji. Děkuji za váš apel na ty země, které stále mají trest smrti a děkuji za to, jak jste se angažoval do uh, ústavních změn. Pan Abukar Tambadu Ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce Gambie. V roce 2018 Gambie ratifikovala druhý protokol týkající se Mezinárodní umluvy o občanských a politických právech s cílem zrušit trest smrti. Jakožto první krok tedy ke zrušení trestu smrti ve vaší zemi, a tak se vás táži, kdy vnitrostátní právo bude uvedeno do souladu s vašimi mezinárodními závazky. Thank you. Excellencies, distinct... Děkuji, eh, vážení eh, hosté. Eh, já bych se tedy přidržel faktů. Trest smrti v Gambii byl v roce 1993 zrušen, ale opět obnoven v roce 1995 na základě rozhodnutí z roku 1994. Bylo to zdůvodněno takto. Od zrušení eh, trestu smrti v Gambii došlo ke stálemu nárůstu případu eh, zabití a eh, dalších přestupků, které mm, by mohly vyústit v obrovskou vlnu porušování zákona ale bohužel víme, že toto nebylo dostatečně podloženo. Musíme říci, že eh, ten nárůst kriminality byl spíše dán eh, neaktivitou či spíše pasivitou vojenské chunty. Máme ústavu, eh, která říká, že Trest smrti se může uplatňovat u určitých druhů zločinů, ale zároveň je řečeno, že v horizontu deseti let by Národní shromáždění Gambie mělo provést přeskum eh, trestu smrti. K tomu všem nikdy nedošlo. Trest smrti zůstává jako možný trest, přičemž eh, do Eh, srpna 2013 nebyly provedeny žádné popravy. Eh, první byly tedy devět poprav, eh, který, kteří byli popraveni, ale mnozí říkají, že protiprávně. Po výměně vlády v prosinci 2016 moratorium na Eh, výkon trestu smrti bylo obnoveno a od té doby eh, byly všechny tresty smrti proměněny na tresty doživotního vězení. Nicméně trest smrti eh, je zakotven na úrovni ústavy a zrušení tohoto trestu by si vyžádalo úpravu ústavy. V současné době probíhá v Gambii eh, přeskum ústavy a trest smrti, jeho možnost a využívání vyvolalo eh, velké eh, konzultace veřejné a v konzultace s ústavním výborem Gambie. Nicméně vláda jasně a jednoznačně podporuje zrušení trestu smrti. Děkuji vám, pane ministře. My tedy chceme podpořit eh, vládní úsilí o eh, zrušení tohoto trestu smrti. A v panelu je také přítomen ministr spravedlnosti Maroka Mohamed Onžar. Dobrý den. Pane ministři, a v nové ústavě máte právo na život a kromě toho Maroko prostřednictvím svého krále Mohameda VI. několikrát ukázal ve svých vystoupeních, že Maroko je připraveno na zrušení trestu smrti. Jaké budou první etapy a kdy je můžeme očekávat? Děkuji mnohokrát a především vám všem děkuji za pozvání. A osobně musím říci, že jsem velice rád, že mohu vystoupit před tak vznešeným publikem a chci připomenout, že Marocké království pod vedením krále Mohameda VI. chce respektovat základy, pra, zásady právního státu a plně respektovat lidská práva. Jak jste zmiňovala, podařilo se nám přijmout novou ústavu, ve které máme zakotveno právo na život článku 20 se říká, že právo na život je prvním právem a je to právo, které je chráněno zákonem. A tato formulace v naší ústavě pro nás byla velice důležitá. Naše země pro tuto chvíli k tomu přistupuje, takže neuplatňuje, neprovádí trest smrti. od roku 93 nebyly provedeny u nás žádné popravy a žádné popravy nebudou ani umožněny. Tedy naší strategií bylo nepopravovat a tato strategie byla výsledkem celonárodní debaty a našimi společnostmi proběhla velmi proběhl určitý konzervativní vítr, takže to bylo dosti složité. Je to prostě téma, které je považováno za konfliktní. Takže my jsme si řekli, že pro nás bude výhodnější, když to takto legislativně omezíme. A v tuto chvíli jsme předložili nový návrh trestního zákona, který to omezuje, který omezuje nejvyšší trest na válečné zločiny. Původně to bylo uplatňováno na 23 trestných činů, teď se to velice omezilo. Osobně musím říci, že tento princip mi velmi leží na srdci a tak, jako jsem říkal včera paní Pilaj, eh, přistupuji k tomu optimisticky. Mám pocit, že to u nás probíhá postupně, pragmaticky už 40 let a že směřujeme ke zrušení trestu smrti. A když se podíváme na to, jak probíhala nedávno diskuse v Maroku, když se podíváme na dynamiku naší občanské společnosti v Maroku, tak eh, Doufám, že se nám podaří vytvořit koncensus u tohoto tématu a, jsem, a stále věřím ve schopnost mé země oznámit brzy dobré zprávy k tomuto tématu a chtěl bych tedy skončit optimisticky a velmi poděkovat občanské společnosti, především hnutím za lidská práva. Jejich zástupci jsou zde, v tomto sále, kteří opravdu stojí tváří v tvář konzervatismu, který u nás panuje v tomto regionu, ale opravdu zůstali na nohách a bojují proti, neupadli a bojují proti uh, trestu smrti s, velkou, s velkým úsilím. Děkuji, že jste připomenul roli občanské společnosti. Všichni víme, že to je složitá diskuse, ale v každém případě podporujeme vaši snahu neuplatňovat trest smrti ve vaší zemi. A děkuji všem ministrům za to, že se účastnili tohoto panelu. Děkuji za to, že jste učinili přehled situace ve svých zemích a někteří poskytli dobré zprávy. Jaké to ale je očekávat vykonání trestu smrti? Jak žijí vězni a jak si udržují schopnost komunikovat s dalšími vězni a s eh, členy rodiny. Dume Latušany v eh, Tennessee spáchal, eh, nespáchal trestné činy, za který byl odsouzen k, trestním, k trestu smrti a očekával popravu 28 let. Rozhodl se, že se bude vyjadřovat na samovce výtvarně a dnes nám předloží jedno své umělecké dílo, které vytvořil přímo pro tento kongres. Děkuji, Dume. Dobré odpoledne. Především jsem chtěl všem poděkovat za zorganizování tohoto kongresu. Děkuji také Belgickému království za to, že je naším hostitelem. Jsem velice rád, že jsem byl pozván. Je to zázrak už to jenom, že tady jsem. Jak bylo řečeno, Celkem jsem strávil ve vězení 28 let, z nich 20 jsem byl v celé smrti. A bylo to ve státě Tennessee, kde jsem předtím nikdy nebyl, než jsem se tam dostal do celé smrti. Eh, všichni věděli, že jsem byl, nebo ti, eh, kteří, eh, jejich rodinní příslušníci byli postižení trestním činem sami věděli, že já jsem to neudělal. Když se podíváme do historie civilizace, klidně můžeme jít zpátky tisíce let do jeskyní, tak vidíte, že prostě když někdo umřel, tak mu ruku natřeli barvou a, a tou barvu potom rozetřeli po zdi té jeskyně, jenom aby bylo ukázáno, že tam ten člověk byl. Já jsem měl sice ve škole výtvarnou výchavu, ale jinak jsem neměl vůbec žádný zájem o umění, ale musím říct, že umění mi zachránilo život. A to jak e, doslova, tak e, obecně. Byl jsem v celé, kde eh, jsem ani nebyl schopen si pořádně natáhnout ruce, protože byla menší. Seděl jsem tam 23 hodin denně. A vždycky, když jsem mohl jít ven, tak jsem byl spoutaný řetězy jako nějaká příšera. A v každém případě bylo těžké si udržet naději a zachovat si síly k tomu, aby člověk přežil. A jak bylo správně řečeno, eh, toto dílo jsem vytvořil konkrétně pro tento kongres. Nevím, jestli to všichni vidíte. Je tam muž, který sedí v elektrickém křesle, což se mělo stát mým osudem. Má kapuce na hlavě, ze které jsou vidět oči. A to je důležité, protože je potřeba, aby se lidé dívali na to, co se děje ve, Spojeným státě, eh, ve Spojených státech a v jiných zemích, které stále ještě uplatňují trest smrti a popravují. Byl jsem na šestém kongresu v Oslu a vzpomínám si, že nakonec jsme, po tom kongresu jsme vyšli na ulici a nabarvili jsme si ruce a otiskli jsme je na, na různá místa. A pro mě to byl opravdu mocný symbol. Ti z nás, kteří bojují za zrušení trestu smrti, opravdu musí být vidět. Musí být vidět otisky našich rukou. Protože kdyby nebylo vás, tak já bych tady dnes nestál. A dalo mi to naději, vaše práce mi dala naději. A sílu každý den vstávat a snažit se pokračovat v životě, byť tedy a můj život byl v podstatě beznadějný. Neměl jsem v minulosti zájem o umění, ale byl jsem v celé s jedním člověkem, který byl následně popraven a byl to umělec a já jsem ho požádal, aby mne namaloval, aby mohl poslat portrét matce. A když ho dokončil, tak eh, nevypadal úplně jako já, a já jsem seděl v té malé cele, tak jsem řekl, no tak to jsem mu ani nemusel platit peníze, abych to namaloval líp. Bylo to dva roky, byl jsem už dva roky ve vězení moje matka bohužel ten portrét neviděla, protože zemřela v, při autonehodě. A teď pořád ještě po těch letech, když nad tím uvažuju, tak se mě zmocňuje emoce. já vím, že ve vězení není život žádné peříčko, ale když tam jste, tak eh, nic nemáte pod kontrolou a nejhorší, co se může stát, že za vámi někdo přijde a řekne, musíte zavolat domů. Protože víte, co to znamená. Že vám řeknou, že se stalo něco někomu z vašich blízkých, protože jinak vás zadarmo nenechají zavolat nikam. A když tedy přišli za mnou na celu a říkali, že mě odvedou k telefonu, aby mohl zavolat domů, a když mě dali do... A, když mě tedy spoutali, by mě mohli odvést, tak jsem myslel, že budu mluvit s mojí matkou, která mi řekne, že něco stalo mojí sestře. A pak jsem nakonec mluvil se svojí sestrou, která mi řekla, že zemřela matka. A já jsem to vlastně vůbec nebyl schopný zpracovat. Ani se neviděl, jestli ji pořádně rozumím, ale za pár vteřin mi to došlo. A, a musím říct, že během prvních tří dní jsem celé dny brečel a nemohl jsem pořádně ani spát. Snažil jsem se tomu nevěnovat pozornost, ale prostě nešlo to. Tři dny jsem proležel, Nemohl jsem vylézt z postele ani ráno. A pak mě navštívila ta mrtvá matka a řekla mi, vstávej. A říkala prostě, je to zlý sen a už to končí. Probudil jsem se, byl jsem pořád tam, kde jsem byl předtím, seděl jsem v té celé, kde se pořádně ani nedají rozpřáhnout ruce, a teď jsem viděl ten portrét, který jsem mi chtěl poslat. A potom, co mě matka v tom snu navštívila, řekla mi, že mám vstát z postele, tak jsem se vždycky podíval na ten portrét a říkal jsem si, tak co s tím mám vším dělat. Jak jsem říkal, když jsem ten portrét, který udělal můj kolega, poprvé viděl, tak jsem řekl, že bych to býval udělal líp a mohl jsem si nechat peníze, tak jsem se začal umění, výtvarnému umění věnovat. A jeho prostřednictvím jsem našel svobodu v té celé. Ale také prostřednictvím umění jsem přitáhl pozornost lidí k situaci, ve které jsem žil. Takže umění mi skutečně zachránilo život, protože pouze na tom základě vlastně lidé začali se vnímat mou situaci, začali se jí zabývat a zjistili, že jsem seděl ve vězení za něco, co jsem neudělal. Mě vždycky podporovala rodina, řada jiných lidí, ale i ti ostatní najednou se podívali na ten můj případ znova a zjistili, že takovýto případ se stal nejenom mně, ale i řadě dalších věcí, že prostě já musím říci, že já znám lidi z vězení, kterým opravdu věřím, a, že sedí ve vězení za něco, co nespáchali. A znám několik lidí, které dostali na celý smrti stejní lidé, jako tam dostali mě. A já jim věřím, když říkají, že to neudělali. ta situace byla úplně stejná. Když se podíváte na to, jak zacházeli s nimi, tak jsem viděl, že to je úplně to samé, jako když zacházeli se mnou. A minimálně o dvou dalších lidech v těch celách smrti ve, znám. Vím. Pustili mě domů, měl jsem obrovskou příležitost cestovat, pracovat doma, nejenom ve vlastní zemi, ale jinde s eh, mladými. Vím, že ti mají hodně síly, Umění je také mocný, mocný nástroj, který nám umožňuje komunikovat s lidmi o různých věcech. Takže pracuji s mladými, snažím se je vzdělávat o systému, který u nás funguje. Nevím, kolik toho znáte o systému ve Spojených státech. Musím říct, že u nás vězeňství je obrovský průmysl. Já jsem to předtím vůbec neřešil, než jsem se dostal do celé smrti. Já jsem nebyl umělec předtím, než jsem eh, se dostal do té celé smrti, ale stal jsem se jim. A mladým lidem říkám, že je důležité nejenom, aby znali systém, který u nich funguje, Je to opravdu průmysl, který stojí stovky miliard dolarů. A že u nás je daleko více lidí ve vězení, kteří jsou černí, než lidi, kteří mají jinou barvu. Když mě pustili z vězení, tak jsem si říkal, no možná by měl zapomenout na to, co se mi stalo, ale v tom vězení, ze kterého jsem odcházel, zůstali kamarádi, kterým jsem slíbil, že až se dostanu na svobodu, tak se připojím k hnutí proti trestu smrti. Já jsem věděl, že o mě venku lidé, lidé mluví veřejně. Lidi jako vy. A to mě naplňovalo naději. Věděl jsem, že za mě bojuje řada lidí, která mě vůbec nezná. A když člověka něco v životě srazí na kolena, tak se prostě musí být schopen znova postavit na nohy a pomáhat ostatním lidem. Protože když jste na kolenech, tak prostě víte, že máte odpovědnost postavit se na nohy a pomoci lidem, kteří jsou na tom ještě hůř než vy. Když si člověk zachová smysl pro naději, tak je možné všechno. Já bych chtěl najít způsob, jak eh, to všechno zachytit a jak to vaši podporu předat lidem, kteří ji potřebují. Kdyby ta podpora se vešla do nějaké skleničky, tak bych ji tam určitě dal, aby ji mohl přinést lidem a oni si ji mohli napít. Děkuji.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 Děkuji vám, Dume, za to, že jste se s námi podělil o svůj osobní příběh a o e, své pocity. E, ano, doufám, že budeme moci změnit systém. Marocký tisk a vždy zdůrazňoval svou roli při zrušení trestu smrti. V roce 1993 při, posledním, při poslední popravě tisk hovořil proti trestu smrti. Zaskali dnes bude vystupovat jako člen a vědeckého, jako členka vědeckého výboru uh, Světového združení proti trestu smrti. Prosím, máte slovo. Musím říci, že je velice těžké vzít si slovo pro Pondumem, protože ta jeho slova byla opravdu velice silná. Nicméně přesto nás naplnil naději, se kterou pokračujeme ve své práci. Dámy a pánové, eh, vážení hosté, jsem velice ráda, je mi velkou cti, že dnes mohu vystupovat mezi 15 sty lidi, kteří pocházejí ze 115 zemí a účastní se 7. kongresu proti trestu smrti, který je organizován v Bruselu, evropském hlavním městě a dnes hlavním městě boje proti trestu smrti. Je to opravdu navíc ve velmi symbolickém místě v Evropském parlamentu. Takže děkuji a blahopřeji všem organizátorům a děkuji také partnerům tohoto kongresu, především OCPM, jeho generálnímu ředitelovi Rafaelovi Šenlovi Nikolovi Pero a všem jeho týmům a také Světové koalici proti trestu smrti, která je partnerem této světové akce. Takže děkuji a blahopřeji také OCPM za veškeré snahy a iniciativy, a kterými podporují boj proti trestu smrti po celém světě a především v Africe. I v Maroku, protože máme společný cíl na, cel, na celém světě zrušit tento starý barbarský čin, jak mu říkal Viktor Igo, kruté, nelidské a ponižující tresty smrti. Ten pochod se nedá zastavit, protože jde stejným směrem jako historie. K většímu humanismu, k větším lidským právům a k většímu právu na život. Vyslechli jsme si eh, na tribuně různé projevy, které nám ukazují, eh, že všechna naše srdce v tomto jsou v harmonii, že společně chtějí bojovat proti tomuto diskriminačnímu činu trest, trestu smrti a že chceme také trochu zrychlit historický pochod směrem k obecnému zrušení. Jako členka vědeckého výboru tohoto kongresu jsem přispěla k celému procesu, na jehož základě vznikl program Měli jsme tým, na kterém byly zastoupeny všechny světadíly. Já jim mnohokrát děkuji za jejich snahu. Děkuji také paní Stejně Budanze za organizační práci. A děkuji také celému týmu vědeckého výboru. Setkali jsme se jednou fyzicky, mnohokrát po Skypeu, neustále jsme si mailovali a výsledkem je ten program, který máte před sebou. Pochopitelně jim nemůžu proběhnout bod po bodu, ale naším cílem v každém případě bylo rozšířit kategorie a sektory, které mohou být zapojeny do širokého boje proti trestu smrti. V podstatě poprvé na takovémto kongresu byl zapojen také soukromý sektor. Navíc hovoříme o nových tématech, jako třeba diskriminační charakter eh, trestu smrti, který bezproporčně ovlivňuje ženy, což je s jednou odezev patriarchátu. A že velmi často exemplárně jsou trestány činy, které mohou vycházet z útisku. Jedná se třeba o enfancitidu anebo zabití manžela po které velmi často mohlo vzniknout k tomu, že ta žena byla nejprve napadána. Naším cílem je dále pokračovat v naší historii směrem ke zrušení trestu smrti. To je téma, které tady řeší členové kongresu. Musíme se také postarat o rodiny a děti odsouzených na trest. To si myslím, že je také nová cesta, kterou můžeme rozšířit ten počet osob, které mohou být zapojeny do boje proti trestu smrti. Těch se také týká tato diskuse. A budeme tady, vyslechneme si tady i advokáty a rodinné příslušníky odsouzených na smrt. A musím říci, že já jako Maročanka jsem pišná na Afriku, že to je kontinent, který mám ráda a který je součástí naší identity. A my jsme se konec konců zpátky připojili Maroko k, na summitu v Addis Abebe k Africké unii. A já jsem přesvědčen o tom, že Afrika bude dalším kontinentem, který celý zruší a trest smrti, protože v tuto chvíli čtyři pětiny už tak učinili. A to ať už fakticky, anebo eh, de jure v Maroku proběhla poslední poprava před 25 lety. Už desetiletí v Maroku byl zakořeněn boj za lidská práva, včetně toho nejhlavnějšího lidského práva na život, které dnes máme v ústavě v článku 20 od eh, roku 2011. Dochází tedy k demokratickému pokroku. 26. února 2013 vznikla síť poslanců proti trestu smrti v Maroku a bylo to z iniciativy našich poslanců, kteří se snaží argumentovat proti trestu smrti na základě obecných, všeobecných humanitárních hodnot. Nicméně poslanci jsou také zákonodárci a e, jsou symbolem národní svrchovanosti. Naše iniciativa byla úspěšná a to díky podpoře Marocké koalice proti trestu smrti a děkuji mnohokrát jejímu prezidentovi, který je zde přítomen. Byli jsme také schopni přesvědčit 245 eh, poslanců, kteří patřili eh, jak do většiny, do většinové koalice, tak do opozice. A eh, zorganizovali jsme několik kongresů a seminářů proti trestu smrti, třeba v Madridu roku 2013, v Oslo roku 2015 a potom v roce 2018 na třetím regionálním kongresu proti trestu smrti v Abidžánu. Byla to v podstatě první zkušenost, novátorská zkušenost, kterou snad budou nasledovat ty země, které zatím trest smrti nezrušily. Musím říct, že několikrát jsme se cítili velmi blízci tomuto cíli, když třeba Rada pro lidská práva ve své zprávě před eh, parlamentem hovořila o eh, zrušení trestu smrti mezi svými doporučeními. Ehm, Děkuji také novému předsedovi této rády pro lidská práva, který je zde přítomen. V Marrakeši v roku 2014 také proběhl další kongres o e, trestu smrti, e, kde se účastnili tisíce lidí z celého světa a král Mohamed VI pozdravil tuto konferenci, řekl, že je velice rád, že se o tomto tématu hovoří a že se této diskuse účastní poslanci i zástupci občanské společnosti a že to umožní určité vyzrání této tematiky. Došlo k dalšímu posílení eh, této sítě, což následně zvýšilo koordinaci v oblasti Magrebu i celé Afriky a došlo také k prohloubení domácí diskuse o trestu smrti přímo v našem parlamentu. Naše občanská společnost za tady toto velmi bojovala a proto je potřeba, aby Maroko si dovolilo udělat ten další krok a absolutně zrušit trest smrti. A máme tady a Mahmada Ožara, který je ministrem spravedlnosti a vím, že je velmi pro lidská práva a doufám, že se zapojí tady do této problematiky. Dále je to určitě dobrý krok, že je tady dobrý symbol a tak doufáme, že Maroko se dostane do fáze, kdy budeme schopni a zrušit trest smrti i de jure, nejenom de facto. Je to dlouhý cíl, který si vyžaduje velkou odvahu a který je pro nás velice důležitý. Doufáme tedy, že Afrika se zbaví trestu smrti, je to můj sen, o který si, si s vámi podělit a se všemi lidmi, kteří bojují proti trestu smrti v Africe jinde a jejich jménem také přeji mnoho štěstí a velký úspěch tomuto kongresu. Merci, madame, merci. Děkujeme za to, že jste zmínila eh, všechnu tu přípravnou práci tohoto kongresu. Bylo toho strašně moc i jenom na eh, tomto zahajování. Tak, další ceremonie pak proběhne v Bozáru, ehm, tam budete samozřejmě všichni pozváni. Tak a teď někdo, kdo je naprosto zásadní pro naši snahu, pan Robert Badentiner, ehm, bývalý ministr spravedlnosti z Francie, který významně přispěl k zrušení trestu smrti. Tehdy 69% populace Francie bylo pro trest smrti. E, následuje tedy jeho proslov, který uvidíme na videu. Chers amis, chers Vážení přátelé a kolegové a kolegyně, je mi velice líto, že mezi vámi dnes nemohu být. Musím říci, že pár nepříjemných bacilů mě v tom zabránilo, ale co se dá dělat? Zdravím vás všechny se stejnými příjemnými a hlubokými pocity, které jsem měl vždy. Situace na světě je těžká, občas krutá. A jak to tedy vypadá s cestou ke zrušení trestu smrti? Pochopitelně existují pokroky, pokrok je neustálý, v některých případech veliký, není to určitě dost, ale my, jakožto zastánci zrušení trestu smrti, jsme se dostali do většiny, do velké většiny v různých mezinárodních orgánech. A v podstatě stát po státě narůstá počet států, které zrušily trest smrti. Existují také jasné signály, především týkající se moratorií na vykonání trestu smrti. Nicméně neměli bychom upadat do nějaké euforie a věřit, že se věci sami rychle vyřeší a že sám se jaksi provede ten cíl, který jsme si zvolili, tedy všeobecné zrušení trestu smrti. Když se chcete podívat na stávající údaje, tak pochopitelně, a já se na to velmi dobře vzpomínám, že Francie byla 35. státem na světě, který v roce 1981 zrušil trest smrti. Bylo těch tedy nějakých 30, teď jich máme 140. A jak jsem říkal, státy, které nemají trest smrti, jsou ve velké většině. Nicméně, když se snažíme analyzovat mezinárodní situaci, tak je potřeba k tomu přistupovat eh, trochu lucidně a zvědomím a říci, že stále máme velké, nejdůležitější státy na světě, které stále si zachovávají trest smrti ve svém legislativním arzenálu. A zmíním jenom ty největší a nejdůležitější, například Čína. která je stále opravdu jedničkou v provádění trestu smrti, hrůznou jedničkou. A následně Spojené státy, a mohl bych zmínit i ostatní, třeba Indie, u které se nám zdálo, že bude tím dalším velkým státem, který zruší trest smrti. Nicméně váhala. A stejně tak váhalo i Japonsko. A když se podíváme mezi své muslimské přátele, tak uvidíme, že mezi nimi jsou země, které mají smutný rekord počtu vykonaných před poprav. A myslím tady hlavně na země jako Irán nebo Saudská Arábie. Mohl bych zmínit i jiné. Jsou to v podstatě poslední pevnosti trestu smrti, a když se na ně podíváme, tak si musíme uvědomit, že jsme zdaleka nedošli na konec své cesty. Je potřeba, abychom vyjadřovali stále silnější solidaritu s eh, aktivisty, kteří bojují proti trestu smrti v těchto zemích a musíme je absolutně podporovat. Stejně tak, jako je potřeba, aby byly slyšet naše hlasy proti každému vykonání trestu smrti protože každé provedení trestu smrti je zločinem proti lidskosti. Nejenom, že jsme zatím ještě nedokončili svou práci, ale čeká nás ještě velmi těžká cesta. A právě proto je potřeba, abychom se stále více mobilizovali. Aby se mobilizovali ti, kteří bojují proti trestu smrti. A já jim za to velmi děkuji. Děkuji těm, kteří bojují proti tomu, že v některých zemích se stále uplatňuje trest smrti. Ale v podstatě nikdy by k pokroku v oblasti rušení trestu smrti bez těchto bojovníků proti trestu smrti nedošlo. Nikdy bychom bez jejich práce ani nemohli doufat, že dosáhneme všeobecného zrušení trestu smrti. A já jsem přesvědčen, že toto hnutí musí narůstat a musí neustále posilovat. Ale to bude záviset na vás. Na vás, kteří bojujete proti odpornosti trestu smrti. A nikdy nezapomínejme, že Právo na život je prvním lidským právem, které absolutně narušuje trest smrti. Děkuji vám za to, že proti němu bojujete a vězte, že k vám chovám hlubokou solidaritu a doufám, že se uvidíme brzy, doufám ještě před dalším světovým kongresem. Děkuji. And now we would like... Tak a teď eh, jeden symbolický akt. Možná jste si všimli té papírové rukavice, kterou máte ve složkách. Podívejte se na ní, prosím. Rádi bychom vás vyzvali, abyste si tu rukavici nasadili, každý, abyste zvedli ruku, s nimi vás vyfotíme. You can stand up if you want. A jestli chcete, tak si můžete klidně i stoupnout. Stand up. Are you ready? Almost, let's say. Let's wait a few minutes more. hands up against... Takže prosím, zvedněte ruce na podporu boje proti trestu smrti. Thank you very much for attending. Thank you for... Děkujeme, že jste přišli. Díky, že jste byli mezi námi na této zahajující ceremonii. Ráda bych vám připomněla krásnou fotografickou eh, výstavu jednoho bývalého vězně na prvním podlaží tohoto, této budovy. V sedm večer pak bude ta networkingová akce, máte to všechno v programech a od 15 hodin dnes odpoledne bude pokračovat debata zde v plenárním sále. Budeme hovořit o roli soukromého sektoru v rámci boje proti trestu smrti, na kterou jste, to debata, na kterou jste všichni zváni. Abolinistické hnutí roste den za dnem, věříme ve svět bez trestu smrti a chtěla bych poděkovat všem organizátorům, Ensemble contre le peine de mort, Světové koalici proti trestu smrti, Děkuji zvlášť také Evropskému parlamentu za to, že uspořádal tuto konferenci. Díky Belgii, díky vám všem za pozornost Děkujeme všem divákům, kteří nás sledovali po internetu. Tímto končí naše zasedání.